Colleagues, good afternoon. Dobré odpoledne vám přeji, kolegové. Vítám vás na odpoledním zasedání dneš, našeho výboru a vítám nyní mezi námi srdečně pana eh, profesora Borgeste, tak? a pan profesor Borges je profesorem z Univerzity aplikovaných věd v Ašamburku. kde je centrum el- elektronických aplikací pro automobily. Vy jste specialista na tuto oblast a nejdříve prosím vás o vaši prezentaci. Já se pokusím eh, vám vysvětlit za 10 minut to, co vysvětluji studentům za 90 minut, ale doufám, že to za tuto krátkou chvilku zvládnu. Takže nejdříve vám ukážu, jaké polutanty e, se dostávají z dýslových motorů. Takže abychom věděli, co proti ním dělat, tak někdy to bývá tak, že protiopatření proti těmto polutantům jsou někdy zneužívána a pak se ptáme, zdali tato opatření jsou nutná. To je bod číslo dvě, potom se budeme zabývat ochranou motoru a potom bod číslo čtyři je zlepšení a tady máme také možnost úpravy motoru, ale všechno něco stojí. Takže vidíme tady před sebou polutanty emitované spalovacími motory a především dýzlovými motory. Vidíme tady typické látky. Největším mot- problémem dieselových motorů to jsou částice, pevné částice a také CO2. A také protiopatření je to, že bychom používali filtr částic. Tyto problémy nejsou zatím úplně perfektně vyřešeny, ale zatím jsou relativně dobře řešeny. Ale ten velký problém jsou eh, du, oxidy dusíku NO. Ty jsou tedy tady červeně zakroužkovány. Máme dva typy eh, oxidu dusíku NO. To je eh, dusík do, kyslík dusnatý a potom NO2, to je kysličník dusičitý, a který napadá dýchací trakt, dráždí dýchací cesty a také zodpovídá za kyselý déšť. Je to katalyzátor pro ozon a pre PAN. také je velice cítit a také se předpokládá, že způsobuje rakovinu. Tak, jak víme, tak většina aut, které jsou nyní v provozu, překračují běžné limity NOx. Pak tady máme ještě aldehydy, které nejsou však tak kritické, takže se můžeme obrátit, da, eh, můžeme obrátit stránku. A tady se zabýváme tím, jak se produkují tyto polutanty. Spalujeme naftu a jestliže to děláme dobře, tak získáme CO2 a vodu. A my víme, že ke spalování perfektnímu nedochází a také vznikají ještě dodatečné látky mimo CO2 a vodu vody. A nejzásadnější je, jsou částice, částice a NO2. A částice e, se pr- produkují, jestliže motor nedostatečně pracuje, jestliže je motor studený a nedochází k úplnému spalování. Naopak NO a NO2 se vytvářejí, jestliže máme vysoké teploty, nadměrné teploty v průběhu spalování. Takže vidíme, že tady máme dva cíle, dvě věci. Na jedné straně je vysoká teplota eh, spalování, která je nutná pro dobré fungování dýzlových motorů. Tady se spalují částice, takže žádné částice se neprodukují, ale vzniká hodně NOx. A na druhé straně, jestliže dýzlový motor eh, provozujeme za nízkých teplot, pak vznikají částice, také k, ní, poklesá výkon, ale nevytváří se NOx lomeno x. Takže tady máme velice vzájemně si kon, máme dvě, dva cíly, které jsou vzájemně v vzájemném konfliktu. A právě proto software má určité proměné, kdy mu, jejíž pomocí můžeme optimalizovat celý proces. A někdy je také toto zneužíváno. Takže toto je, jak vypadá ta vzdušná část eh, toho motoru. Tady máme také měřič objemu vzduchu a tady tento senzor má eh, omezenou životnost a omezenou eh, přesnost a potom je tady také turbocharger, který nebývá dostatečný a potom tady máme také recirkulaci výfukových plynů. Vy tady vidíte, že výfukové plyny se vrací do vstupního ventilu a část tedy vypuštěného plynu je také součástí e, čerstvého vzduchu a proto se čerstvý vzduch takto e, znečišťuje a snižuje se spalování. A my tady potřebujeme EGR e, ventil, a také často máme tam také mezi chladič, který výstupující plyn chladí, ale problém je, jestliže tento vzduch je příliš eh, mnoho, eh, velice příliš mnoho chlazený a tím pádem dochází k těmto problémům. A potom tady máme ještě další problémy, jak, eh, možnosti, jak snižovat NOx. Můžeme mít také u té výstupní části filtry. A tady vidíte také selektivní katalitickou katalytickou redukci SCR, což je selektivní katalytická redukce, je to specifický katalyzátor, je to, e, to, že se vstřikuje močovina a tato močovina reaguje s NO a e, dochází k vysrážení a potom vzniká molekulární dusík a voda. Jestliže všechno funguje dobře. Tento obrázek je zjednodušen. Já jsem tady vynechal ještě jeden filtr, který bývá před SCR. My toto mm, také používáme v nákladních autech, kde tato technologie funguje již dobře. Ale pro osobní auta je tato technologie nová, byla zavedena proto, aby se mohly prodávat dýzlové motory, dýzlová auta na americkém trhu, kde mají ještě přísnější hodnoty než v Evropě. A potom máme také ještě levnější metodu, to je zachycování NOx a komulační katalyzátor pro NOx. Tady se uchovává dusík a přímo se váže na katalyzátor jako takový. A potom dochází k cyklickému pohybu, kdy NOx se dostává ven a je potom rozkládán kyslíkem. Je to velice složitý systém, ale funguje velice dobře. Kontrola těchto systémů může být e, součástí elektronického kontrolní jednotky, ale je to velice složitý systém, často toto má svoji vlastní kontrolní jednotku, která také komunikuje s kontrolní jednotkou motoru. Největší problém je tady nízká teplota. Pak dochází ke kondenzaci vodu a kyselin a potom vznikají sloučeniny, především také v chladiči. A také princip SCR je, že máme příliš mnoho, vysokou teplotu a potom amonia, tedy čpavek, e, vlastně se dost, unikne z katalyzátor a působí destruktivně. V někteří, tady máme určitá omezení a v některých případech, e, jestliže dojde k zapnutí natvrdo na místo plynulého přechodu, tak je to velice divná věc a to souvisí právě s odpojovacími zařízeními. A můžeme také zlepšit tuto technologii a můžeme také rozšířit marži teplot. A to je tady také uvedeno. Je, jsou tedy technická opatření, a e, pak můžeme rozšířit právě to okénko pro teplotu mezi 17 až 30 stupňů. Ale všechny a tato opatření něco stojí. Některá opatření jsou relativně e, levná, ovšem jiná, například EGR, jsou velice drahá. A právě proto výrobce si vybírá vždy tu nejlevnější cestu. Potom máme ještě také opatření, která mohou zlepšit SCR tím, že se uh, používají například eh, dobré vzdorné materiály a potom, že se dále používají také dobré materiály v chladiči. Děkuji vám za pozornost a můžeme vstoupit do diskuse. I hope that was clear for everybody. Tak, doufám, že to všem bylo úplně jasné. takže začneme našimi zpravodaji. První má slovo pan Žalba. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji velice vám, pane Burgeste. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji vám, pane Borgeste, že jste sem přišel, protože jsou někdy dny, kdy si člověk říká, že by bylo dobré, kdyby sám vystudoval právě na automechanika nebo byl inženýrem. Ale máme zde otázky, o kterých už jsme opakovaně diskutovali. Zdá se, že je jasné, že všechny spalovací motory stojí před takovým dilematem. Je to dáno v povaze toho spalování jako takového. Za prvé účinnost v oblasti CO2 a, ne, a omezování emisí, ale když se budou omezovat emise, tak zase bude nižší účinnost. A jak toto technické dilema vyřešit a jak by se dalo tady nějakým způsobem sladit a dostat pod společného jmenovatele, podle vašeho názoru? Podle mého názoru nejlepší způsob, jak tyto protichudné požadavky sladit už máme vlastně u těch eh, těžkých nákladních vozidel několik let. Ty fungují eh, s vysokou účinností, protože je, je tam vysoká teplota. Takže eh, na začátku se generuje hodně NOx, ale potom je tam velice účinný systém či, čištění výfukových plynů, něco jako, jako SCR a funguje to dobře. Na rozdíl od celé řady osobních vozidel, tam vlastně neznám žádný případ, kde by zůstal ten AdBlue stranou právě proto, aby ta nádrž mohla být menší. Takže u těch velkých vozidel je to efektivní. Je tam velký rozdíl mezi nákladními a obchodními e, osobními vozidly, protože nákladní automobil je vlastně konstruován tak, že většinu času jede konstantní rychlostí po dálnici, ale v případě osobních vozidel je to jinak. Takže možná, že chcete mít sporták, nebo máte spíše konzervativnější styl řízení, takže jsou to určité rozdíly, ale mohli bychom se od těch nákladních eh, vozidel poučit, ale je systému čištění emisí. Já vám děkuji. A mohl byste nám na základě těchto informací říci, jak vy vidíte budoucnost eh, eh, naftového průmyslu, dýzlového průmyslu? Hmm. Budeme muset využít tedy tu technologii nákladních vozidel, anebo máme pokračovat se stávající technikou? V případě osobních automobilů tam narážíme na technické hranice. A nebo, nebo na ně nenarážíme a můžeme v budoucnu to rozvíjet dále, tak aby eh, v případě spotřeby paliva jsme byli účinnější a měli jsme méně emisí? Mikrofon. Než já říkám, že nákladní vozidlo v tomto ohledu funguje velice dobře, relativně dobře, tak eh, funguje relativně dobře, ale ne perfektně. A také to ekonomické myšlení za nákladním vozem je jiné. Už jsem uvedl několik technických opatření, které umožní provoz eh, eh, toho systému ECR nebo čištění mm, spalin eh, v mnohem širším měřítku podmínek, ale všechna tato opatření něco stojí, stojí peníze. A nejdražší, ale nejlepší řešení je podle mě Eh, externí EGR, kdy se prostě ty spaliny znovu nasají zpět do toho motoru, ale potom prostě potřebujete variabilní eh, kontrolu určité části což je hrozně dlouhé. Takže my jsme zde viděli, viděli ty eh, vzájemné kontradikce. My můžeme věci sice nějak technicky vyřešit, ale hrozně to prodraží naftové eh, motory. A to podle mě bude problém pro malé naftové motory, pro malá osobní vozidla. Z dlouhodobého hlediska dieselové motory možná čas, časem budou mizet v případě malých vozů, u velkých vozů a možná i u nákladních vozů si nadále myslím, že dieselový motor je nadále tím nejlepším řešením. Děkuji vám. Pan Herbrandy. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji vám, pane profesore, za vaše úvodní slova a první odpovědi. Na jednom z minulých slyšení jsme měli zástupce eh, Nizozemského institutu TNO a tento odborník popíral to, že by zde eh, bylo nějaké, eh, nějaký trade-off mezi emisemi NOx a něčím jiným. A také říkal, že není potřeba vypínat, to teď nevím, jak se to jmenuje, zařízení SCR, aby nedocházelo k poškozování motoru. V otázce číslo 3 ve své odpovědi zmiňujete, cituji, že systémy eh, na karameckých nosičích mohou Eh, způsobit teplotní problémy a v extrémních případech způsobovat eh, destrukci. To je v rozporu s tím, co tvrdí TNO A co myslíte tou nadměrnou teplotou? A jak často se to nastává? Každých pět minut nebo jednou do roka? Protože to potom mění trochu význam té odpovědi, kterou podáváte. Eh, používání typických keramických materiálů pro ošetřování výfukových splodin, eh, většina materiálů má teplotu více než 1000 stupňů Celsia. A v výfukové plyny dýzlového motoru většinou nedosahují tak vysokých teplot. Proto jsem napsal v extrémních případech v té odpovědi. Většinou ty výfukové plyny mají několik set stupňů Celsia a je dosti těžké dosáhnout teplot nad 1000 stupňů. U jak benzínových motorů by to mohlo být eh, realističtější, ale u dýzlových motorů si dovedu představit jenom několik málo případů, kdyby tato situace mohla nastat. A navíc dosud tomu je tak, že většina ošetřování spalin je vlastně umístěna pod automobilem, takže se to chladí i zvenčí. Ale v budoucnu to může být těžší, protože když ty katalyzátory SCR budou blíže připojeny motoru. Ono to má své e, výhody, protože je to účinnější, protože je tam vyšší teplota, ale v některých případech by to zase naopak mohlo znamenat problém. Dobře, jasně. Takže v případě e, eh, dýzlových eh, vozidel tam nedochází k těm nadměrným teplotám. Dobře. Tak teď je to jasné. Také jste zmínil, že věříte, že někdy je rozumné takové to teplotní okénko EGR, ale někdy říkáte 17 stupňů. To nedává smysl, takže jaké teplotní okénko je podle vašeho názoru smysluplné? Když je venku zima tak eh, kondenzace, ke kondenzaci dochází rychleji. Takže většinou při tom testování výrobci eh, se to prostě zkouší, kdy k tomu dojde. Minimálně bychom mohli vzít ty vozy, které mají mnohem větší teplotní okénko a vzít je jako eh, osvědčené postupy. Takže například ten bypass toho chladiče EGR tím bychom vlastně mohli dosáhnout to, těch nejlepších postupů a někteří výrobci tam mají teplotní okénko pod 10 stupni e, Celsia. To je krátkodobě možné a prostřednictvím dalších opatření bychom mohli jít až pod nulu. Takže vy věříte, že to teplotní okénko 22 až 30 stupňů v současném testování není moc logické, nebo není logické, a myslíte, že můžeme jít dokonce hodně pod 10 stupňů Celsia, ale i přes stávající technologie jste toho názoru, že potřebujeme určitý teplotní interval, anebo si myslíte, že to můžeme nějak brzy vyřešit? Můžeme to teplotní okénko posunout celkem rychle na, na mm, nižší teploty. Já jsem znepokojen při provozu EGR při minus 20 stupních. To by byla opravdu zima, to by pak nastaly problémy. Ale samozřejmě e, při jiném nadizajnování systému EGR, to znamená, že ty teploty by tam zůstaly v nějakém logickém intervalu a obešel by se ten chladič systému, tak bychom možná mohli jít níž. Takže technicky vzato si nemyslíte, že je nezbytné, jak to dělají někteří výrobci aut, vypínat eh, technologii pro ošetřování emisí, když jdete pod 20 stupňů. Podle mého názoru EGR vypínají příliš rychle. A je to podezřele blízko těm eh, limitům cyklu a já nevidím proto žádné technické důvody. Děkuji a nyní má slovo pan Karinč. Děkuji. Zdá se, že to bude mnohem zajímavější, než jsem si myslel. Já už jsem načerpal mnoho z vašich písemných odpovědí a teď se ty konečky docela skládají a e, možná z mých otázek pochopíte, že ještě tomu moc nerozumím a třeba mi pomůžete. Já sleduji tu odpověď vaší na první otázku a vy jste tam e, zmínil 20 tisíc těch e, switchů a potom je tam jedenáct velkých kategorií záležitostí, které by se měly nějakým způsobem řešit nebo ošetřit. Když vyjdeme z toho, že nějaký výrobce e, půjde cestou osvědčených postupů a šli bychom třeba cestou SCR, ale vy říkáte, že by to vlastně nemělo smysl v osobních vozidlech, tak z hlediska testování je tam celá řada věcí, které se naraz musí vybalancovat. To znamená, mm, nechcete ztrácet účinnost, chcete udržovat teplotu, která může být příliš vysoká, příliš nízká, teplota motoru. Tak jak byste si představoval, jak ty testy mají zajistit to, aby výrobci plnili to, co my po nich chceme, aby plnili? protože ono to vypadá, že to je z hlediska softwaru a inženýrů nesmírně komplikované. Tyto systémy, zdá se, nejsou tak jednoduché, jak se člověku jeví, když se jenom přečte ty palcové titulky. Je možné vytvořit nějaký spolehlivý test? Vzhledem k tomu, že už je tomu vlastně imanentní složitost. Typický způsob, jak inženýři pracují, je to, že my máme nějaký cíl, naplnit to zadání v rámci cyklu. No a to je to, co oni udělali. Takže pokud potřebujeme realistický cest, test, tak potřebujeme všechny situace, které mohou nastat. Takže RDE jsou, myslím, dobré, dobrým způsobem, jak otestovat tedy vůz na různé situace během řízení. Jakmile to bude omezené jenom na několik málo podmínek, Eh, zvláště pokud tyto podmínky eh, budou vzdálené v řídící eh, reálnému řízení, například během cyklu, než řídíte z 0 na 50, tak vám to trvá déle než půl minuty, protože nikdo jinak neřídí. A Samozřejmě, toto je levný způsob, jak optimalizovat ten motor jenom pro ten cyklus, ale nikoli pro ten běžný provoz. Takže RDE podle mě je ten nejlepší test. Takže RDE, jinými slovy, my řekneme tady takto ten cyklus, který musíte dodržet, ale e, a lze to naplnit. Ano, tak to je povzbuzující, že to říkáte. Ještě bych na to navázal, jestli jsem to správně pochopil. Ehm, společné výzkumné středisko RC také hovořilo o velikosti motorů a poukázali na to, že vlastně malé, menší motory mají větší problémy. A vy jste také říkal s pohledem do budoucna na dieselové technologie, že právě u těch malých motorů tam možná právě kvůli fyzickému omezení, rozměrovému omezení výše od eh, vozky. No není to ani tak fyzický problém, ale spíš, spíše problém s náklady. Protože mm, náklady relativně vstaženo na malé motory jsou relativně vysoké, zatímco u těch velkých těžkých motorů, například když si vezmeme jako extrémní příklad velkou loď, tam to zase takový problém u motoru velké lodi není. Takže abyste, eh, spotřebitelé chtějí malé a levné vozidlo, ale dnes máme legislativu, kdy máme určité ústupky pro malé motory. Myslíte, že to motivuje výrobce, že e, přinesou levná řešení malých motorů, i když možná ne nejlepší. No, mohlo by je to motivovat, ale potom máme také například hybridní motory. A ty jsou v úzkém vztahu k tomuto trhu, na kterém jsou prodávány také malé dýzlové motory. Ale hybridní dýzlové motory jsou dražší, ale z dlouhodobého hlediska by se to mohlo změnit. Dobře, já myslím, že to je z mé strany vše. Děkuji, pan Ertung. Děkuji, pane Borgesi, to je dobře, že jste přišel sem mezi nás z mé bavorské domoviny. Jsem do Bruselu. Já také nejsem inženýr, ale já jsem to pochopil tak, že ta teplotní okénka jsou zapotřebí a že ta odpojovací zařízení eh, z vašeho pohledu, že to tedy je potřeba. Když tak mě opravte, jestli to chápu špatně. A také říkáte, že nejlepší řešení je takzvané externí navracení spalin, ale že by to bylo příliš drahé. Kdyby vy jste mohl koncipovat legislativu, byste byl na našem místě, co byste navrhl, aby se nepodvádělo, nebo aby se zabránilo podvodům, ale také byl ochráněn motor. Kdybych byl v roli člověka vytvářející legislativu, nepožadoval bych konkrétní technické požadavky, jenom bych zadal limity, ale, ale, ale limity, které jsou možná znepokojící, ale dobré pro životní prostředí a požadoval bych realistický test, pokud jsem správně pochopil vaši otázku. A to by vedlo k řešením, která by byla lepší než řešení, která máme dnes. V podstatě každý výrobce jde tou nejlevnější cestou. A existují cesty, jak se těm testům eh, levně vyhnout nebo levně zvládnout ten test, aniž by to auto bylo opravdu čisté. Takže legislativa, kdy budou realistické hodnoty a na straně druhé také realistické testování by vytvářelo tlak na výrobce, aby začaly být kreativní a aby tyto technologie potom do těch vozidel také dávaly. Ale já nevím, jestli jsem přesně zodpověděl vaši otázku. No, to, co vy jste popsal, je něco, co my neustále e, eh, slycháme jako argument pro ta termookénka, to zanášení těmi pevnými částicemi. A lze se tomu nějak vyhnout? A pokud ano, tak jak? Ano, dá se tomu vyhnout. A sice tím, že při nízkých teplotách při tom navracení spalin se bude bránit dalšímu ochlazování a tím se tomu do jisté míry zabrání. A jsme v nějakém středním rozsahu teplot. Před chvíli jsem řekl, že při minus 20 bych to viděl kriticky, tam už bude zima, to už máte kondenzát, ehm, vypadávají tam z toho saze, už bude problém. Ale tak daleko ještě nejsme. Ale existují eh, opatření, jimiž tedy jde eh, tomuto fenoménu zabránit a nejsou vyčerpány. To znamená, že je třeba zde eh, ještě dále bádat, nebo inženýři v tom musí pracovat. Ještě bych měl na vás další otázku. Pan ministr dopravy Dobrindt německý minulý týden na radě předložil návrh, podle něhož ta odpojovací zařízení v autech mají být principiálně legalizovány, pokud, cituji, při použití nejnovější techniky jsou nevyhnutelné. Co míníte o tomto návrhu a kdo by měl být schopen definovat stav nejnovější techniky? Bohužel mimo mikrofon. Já doufám, že to bude e, přeložitelné. Podle mě je to takový gumový paragraf. Takže pro, bavorsky řečeno, nemyslete se o tom nic dobrého. Dobře. Pak ještě jedna věc, samozřejmě je to problematická, obě strany, výrobci i my spotřebitelé, máme oprávněné zájmy, že to chceme mít tak, jak to chceme mít a jak to děláváme na té či oné straně. Nebylo by podle vašeho názoru smysluplné, když půjdeme o krok dále, u dnešních vozidel je to s těmi systémy tak, že je kontroluje software. A tím pádem potenciálně jimi software může manipulovat. Myslíte si, že zahrnutí softwaru do schvalování typu a zveřejnění eh, v rámci toho schvalování typu by mohlo zabránit těmto skandálům, s nimi jsme se setkali? Zahrnutí softwaru do schvalování typu podle mého je dodatečným dalším nástrojem. Je to extrémně náročné analyzovat tento software. Takže kompletně pro každý nový model analyzovat ten software asi nepůjde. Protože také existuje x variant každého softwaru u každého modelu, takže to asi ani nebude realizovatelné. Co je smysluplné a realizovatelné, jsou namátkové kontroly analý, namátkové analýzy některých verzí softwaru a tyto analýzy provádět eh, velice důkladně. A druhá věc, je třeba zajistit, že ten předložený software je opravdu ta, pak tím softwarem, který se skutečně ve vozech používá. Protože jinak by se tam mohl použi- poslat kdejaký software, ale v tom konkrétním vozidle by se pak používal software jiný. Děkuji, pan Henko. Děkuji vám. Já mám celou řadu otázek, ale zajisté na ně jenom krátce odpovíte. Vy jste říkal, že ono tepelné okénko mezi 20 a 30 stupni, které používají někteří výrobci, že je velice malé, že by mohlo být širší. Dá se to ještě kvantifikovat a regulovat tím, že by se řeklo od sud až podsud se to nedá, nesmí odpojit. Nejlepší postup by bylo provést ve zkušebně referenční měření a potom proskoumat, u kterých teplot se začnou problémy vyskytovat. A potom by byl limit pro teplotní oblast by se dal dobře udůvodnit. Takže si, když to říkáte takto, tak tím pádem by se schvalovalo individuální okénko, protože určitý výrobce by to nemohl jinak udělat. Ale já se ptám, stali zákonodárce by mohl podle vás říci, od 0 do 35 se nesmí odpojovat. Nemusí to být zrovna tyto dvě čísla. Výrobce dělá také testy na zkušebně, ale tyto testy, které mají kvantifikovat eh, teploty, to má dělat nezávislá instance. To znamená, že tímto způsobem by se měla identifikovat eh, nová technika. A v současné době eh, vždy zkouší výrobce, jakých teplot může dosáhnout, jakých hodnot může dosáhnout bez velkých nákladů. A jestliže se potom vyzkouší, co je technicky možné, pak získáme zkuš, eh, zkušenostní hodnoty, ale to musí dělat potom nezávislá instituce. Nemá smysl, aby to dělal výrobce sám. My jsme hovořili hodně o teplotních okénkách a existují ještě další technologická okénka, jako například vlhkost. Existují attitude, to je jedna věc. A to je především tedy jeden z funkčních mechanismů, je to, že se ředí čerstvý vzduch. Jestliže jedeme do vysokých výšek, tak máme už tam řídký vzduch. Jestliže tento řídký vzduch dále zředíme, pak eh, již se nebude provádět řádné spalování a dochází k výrobě, k produkci sazí a částic a my potom bychom jedině museli udělat zpětný oběh. To znamená v tomto okénku tlaku vzduchu, s tím nevidím také žádný problém, ale musíme vidět, jak nastavíme limity. Jestliže budou limity nastaveny tak, že e, například vůz může jet ve vysoké výšce, aniž by unikaly částice, anebo když se podíváme, kde leží nejvyšší zkušebna. V Německu je to v 600 metrech a potom by se dalo říci, dobře, tak od 700 metrů budeme odpojovat. Takže to znamená, že tady existuje možnost či eh, eh, možnost tedy pro tu výšku a jak to vypadá z vlhkostí. Tady si myslím, že tady žádná nutnost není u té vlhkosti, u humidity. A potom EFA podnik služeb zjistil, že také kvalita pohoných látek má výsledek, má dopad na výsledky testů. Můžete toto potvrdit? A jestliže tomu by tak bylo, tak můžete, dovedete si představit, že by i tady začal legislativa způsobit. Ano, kvalita pohonných látek má také svůj dopad na eh, emisní hodnoty. Nemohu nyní přesně říci, spontánně nemohu říci, co by zákonodárce mohlo udělat, ale může se o tom zajisté přemýšlet. Děkuji vám. Děkuji vám, pan Federle. Děkuji mnohokrát za to, že jste si dal čas a eh, vysvětlila jste nám tento postupy. Doufejme, že se nám podaří aspoň něco eh, pochopit z toho, co s námi sdílíte. První otázka Eh, co to je SDF 2014 eh, a, a ten skandál, když byl odhalen, eh, říkal jste, že příliš nevěříte výrobcům vozidel. A je tady ta takzvaná Dieselgate, skandál Volkswagenu. A je to pro vás něco nového, nebo to byla věc, kterou jste již podezříval, že k takovýmto praktikám dochází? Eh, již deset let říkám studentům, že dochází k nonsensu, eh, to znamená, že ty eh, testovací cykly jsou nerealistické a jsou optimalizovány pro ten cyklus. Já jsem byl velice překvapen, ale ne tou aférou Dieselgate, ale spíše Eh, tím, že to přišlo na veřejnost až v roce 2015 a ne dříve. Takže to byla jasná odpověď. A pokud jde o výrobce vozidel, nejenom Volkswagen, ale Volvo, Saab a tak dále, eh, obrátili se na vás eh, a chtěli třeba vysvětlení od vás, jak postupovat a byli schopni vám poskytnout nějaká vysvětlení. Oni neposkytují žádná vysvětlení. Eh, jenom v rámci ZDF a tato vysvětlení byla velice obecného charakteru a oni skutečně nevysvětlili, k čemu skutečně došlo. Děkuji. Poslední otázka. Eh, co mohou Eh, změnit, tedy eh, výrobci vozidel, pokud jde o nastavení eh, palubních počítačů, ať už jde o EGR, SCR či jiná úprava spalin. Je to pouze nastavení, nastavení těch palubních počítačů, či je třeba Eh, či, ten software je eh, nedostatečný. Eh, jde o softwarovou dokumentaci nebo je třeba zasáhnout i do toho zdrojového kódu? Pokud jde o... Tak. Já jsem zmínil dvě možné cesty. Klasická cesta, dodavatel Bosch Continental SU software plus data, a e, software má takové ty e, klíčové body, takové ty limitní hodnoty, které mohou být otevřeny. A tam jsou nastaveny nějaké e, automatické hodnoty a výrobci se začínají nastavovat ty hodnoty tak, jak chtějí. To je jeden model, druhý model, dodavatel poskytne ECU řídící jednotku s neutrálním eh, softwarem a eh, to je jako počítač pouze s Windows nebo s Linuxem a to je vše. A eh, výrobce sám si tam sestaví architekturu toho softwaru. A ten výrobce si vyvíjí svůj vlastní kód, a má případně nějaký třetí subjekt, nějakou třetí firmu, která spolupracuje na tom kódu. Děkuji, paní Konečná. Děkuji, pane profesore. Také mě dovolte poděkovat vám za to, že jste dnes mezi nás přišel a myslím, že je pro nás všechny zajímavé slyšet to z toho odborného eh, pohledu. Eh, vy jste řekl, že eh, byste požadoval, aby limity byly vysoké a přitom byly realistické testy. Dá se to tedy vysvětlit tak, že eh, Dosažitelnost současných norm v evropském prostředí je podle vás nereálná? To znamená, že my ty normy prostě nastavujeme tak, že de facto nejsou dosažitelné? Tak, co se týče této poslední otázky, samozřejmě dokážu si představit, že ty limity budou ještě níže, ale eh, v současné době máme stále ještě realistické hodnoty, ale ve skutečnosti je to každému jedno. Takže eh, já si myslím, že bychom měli především prosazovat ty stávající hodnoty a následně v dalším kroku bychom možná měli přijít k přísnějším hodnotám, ale nejprve a to si myslím, že je důležité, že máme tady ty stávající, ty eh, stávající hodnoty, které jsou realistické a je třeba je prosazovat. Takže to by byla hlavní priorita. Děkuji. A pak bych se vás ráda zeptala na to, také to zaznělo v jedné z vašich odpovědí už, když jste řekl, že se divíte, že výrobci nejsou dostatečně kreativní. A čemu to přisuzujete? Protože vy jste nám tady řekl, že jste učil své studenty již 10 let, že testovací cykly jsou nerealistické, že se musíme začít soustředit na něco nového. A e, čemu přisuzujete to, že se nevyvíjí nové technologie, které by mohly dokázat například i u těch malých dýzlových aut e, dosáhnout e, většího snížení emisí, anebo dosáhnout snížení emisí ne za tak velkou cenu? v minulosti prostě nebyla potřeba pro eh, výrobce, aby vyvíjeli e- efektivnější technologie, protože eh, zvládali ty postupy velice dobře až do posud a neexistovala žádná potřeba, nic je nenutilo. Uvedu příklad. Zase je to eh, ta oblast recirkulace. Je velice obtížné recirkulaci kontrolovat na přesné hodnoty, Eh, máte tam velice nízké eh, rozpětí mezi tím eh, přílišným objemem části. částic na jedné straně. Kontroluje se to vlastně ve studijních podmínkách a výrobce velice dobře ví, že je velice obtížné to zkontrolovat v reálných podmínkách a on by měl říct, vyvineme lepší kontrolu v reálných podmínkách, ale na druhou stranu ten testovací cyklus to prostě nevyžaduje a to je ten důvod. Úplně poslední otázka. Eh, vy jste nám napsal do toho vašeho textu, že kontrolní orgány potřebují další kvalifikované pracovníky a tento personál nesmí podléhat přímo nebo nepřímo lobistickým organizacím já bych se vás chtěla zeptat na systém té kontroly, jak ho vnímáte vy z toho odborného hlediska. Nemyslíte si, že je nutné změnit právě ten systém kontroly? Um, to je obtížná otázka. Já jsem inženýr. Je to spíše takový můj osobní názor. Já osobně si myslím, že ano. Děkuji mnohokrát. Paní Rejla. Děkuji, pane doktore Borgesi. My jsme hodně hovořili o termookénku a já se chci zeptat něco na startovací teplotu motoru. Když vycházíme z toho, že ve vozidle není ilegální odpojovací zařízení, jak si myslíte, že by působil teplý motor na emise ve srovnání se studeným motorem. Takže většina úprava emisí vyžadují vyšší teploty a právě proto bez odpojovacího zařízení by teplý motor dodal lepší emisní hodnoty. My také vidíme, ale že v jiných zprávách se o tom hovoří jinak. A na to jsem se přesně chtěla zeptat. Ve zprávě z Bouresa se tady hovoří o tom, že u mnoha aut to bylo zjištěno opačně. Při eh, studeném startování eh, potom dochází ke sníženému uniku emisí. Já si to nedovedu technicky vysvětlit, tady je něco špatně. KBA říká ve své zprávě o Oplu Safira a já tady cetuju Opel Safira Eh, splňuje eh, test a také hodnoty za studena. Potom se hodnoty níž eh, zvyšují pouze minimálně. Poté, co jsem toto slyšela, tak by v podstatě by se v teplém stavu měly emise snižovat a právě proto by tady můžeme tušit, že tady existuje jakési odpojovací zařízení jestliže se v softwaru nic nepřepíná, tak by eh, eh, hodnoty emisí klesaly a nestoupaly. To znamená, že by stačilo říci, že Opel to musí znova uh, skariblovat takže to, když toto říká náš orgán, tak s tím vy byste asi nesouhlasil. Vy tedy říkáte ve svých písemných odpovědích, že nižší účinnost systému EGR u nízkých teplot zabraňuje částicím, ale nemusí mít také auta od Euro 5 filtr jemných částic? Takže se ptám, zda je to pro tyto auta vůbec relevantní problematika. Každé vozidlo Eh, musí také mít nízké emise a to se také dosahuje fal, eh, filtrem částic ale podle kvality, eh, kvality filtru může být ten stupeň odpojování nižší. Ale možná, že to odpojování je vyšší, ve výši 50%, také musíme rozlišovat velikost částí. Takže jestliže máme dobrý, kvalitní filtr eh, částic, tak některé můžou stále ještě projít. Takže nadále existuje nutnost přestože je tady filtr částic, tak jde o to, aby motor neprodukoval žádné částice, anebo musíme vytvořit a vyrobit takové filtry, které nepropustí vůbec nic. A mám teda ještě jednu otázku. Vy jste písemně uvedl, že nemáte důvod, že nevidíte žádný důvod pro odpojování eh, systému pro eh, emise nad 145 eh, kilometrů u Oplu Safira. A je to vůbec možné, aby se tady muselo prokazovat něco, co neexistuje. Já nevím, co tento orgán KBA v této souvislosti ví, ale mě by to také zajímalo. Rád bych to také věděl, ale víc k tomu nemohu říci. Takže Nemělo by to být opačně, že výrobce by měl říci, na co je dobré odpojovací zařízení a na co je dobré a ne opačně? Já bych to chtěl vědět, kdybych byl tímto orgánem, proč se to tak dělá. Důvod byl uveden a tady to nebylo úplně jasné. Ale samozřejmě musíme zabránit nadměrným teplotám. Tady hovoříme o SCR a také o limitu rychlosti, ale já bych to prostě udělal jinak. Možná, že existují určité důvody, proč to tak bylo uděláno. Já tyto důvody neznám, ale já bych přímo změřil teplotu a vzal je jako kritérium. Eventuálně bych vzal eh, rychlost jako pomocné kritérium, ale ne jako hlavní kritérium. A nyní paní Evi. Děkuji. Eh, Já bych nejprve vám chtěla poděkovat eh, za tu velice zajímavou prezentaci, která je pro nás velmi užitečná, eh, i když eh, je to poněkud složité téma. Já jsem měl otázku týkající se testování RDE a faktorů konformity, tak jak to bylo schváleno na 2,1 Eh, dočasně a 2,5 definitivní hodnota. Chtěla bych vědět, zda můžete potvrdit, že z technického hlediska tento faktor, eh, tak jak je předložený, eh, je poměrně štědrý, tedy že to není až tak absolutně nezbytné i vzhledem k technologiím, o kterých jste hovořil. Vy eh, hovoříte o tom, že ta stávající praxe je poměrně, eh, poměrně štědrá. To, co probíhá nyní, i ten eh, nový test RDE s těmi novými faktory 2,1 a 1,5. Takže co si myslíte o těchto hodnotách? Já si myslím, že nelze eh, vykonstruovat čistší auta přes noc. Takže my potřebujeme nějaké přechodné období, kde budou poněkud vyšší hodnoty, ale to přechodné období by mělo být pokud možno co nejkratší. Děkuji vám. Další otázka. A to se eh, týká testovacích cyklů Artemis, Common eh, Artemis Driving Cycle. A pokud bychom zavedli eh, tento testovací model pro homologaci na místo NRD, je to taková skutečně akademická, hypotetická úvaha, pokud bychom eh, to tak udělali, neměli bychom dnes eh, vozidla, která by emitovala méně eh, pevných částic, která by byla ekologičtější dle vašeho názoru? My jsme již předtím hovořili o tomto bodu. Nedostatečná kreativita vychází z toho stávajícího cyklu, který to nevyžadoval. S novými testovacími eh, metodami máme tedy ty eh, nový, eh, nové cykly, včetně RDE a dojte VFTC. A tam se zohledňuje i ta dynamičtější část řízení, což je podle mého názoru důležité. Ale stále je to jenom cyklus. Je to umělá laboratorní situace. A proto je tady RDE, e, proto VATC a RDE by z dlouhodobého hlediska mělo přinést čistší vozy. E, děkuji. A poslední můj dotaz, ten se týká možnosti zjistit nebo odhalit eh, přítomnost takovýchto eh, eh, zařízení ve vozidle. Pokud přejdeme z jednoho cyklu na jiný, pokud změníme kritéria například rychlosti či jiné, byla by to možnost, abychom detekovali přítomnost takovýchto zařízení ve vozidlech? Já jsem hovořil o nedostatečné kreativitě ale na druhou stranu eh, v některých oblastech ta kreativita je velice vysoká, eh, kdy, a to jsou eh, právě ta různá zařízení, která se obtížně odhalují. A skutečně některé, některá ta zařízení odhalíme poměrně snadno, upravíme cykly, ale pro některá to bude mnohem, mnohem obtížnější. Některá ta zařízení jsou velice jednoduchá, Ehm, ta vozidla, když jedou ve stejném cyklu eh, po silnici, eh, eh, místo těch testovacích pásů, tak ty výsledky jsou odlišné. Takže některé můžeme takto odhalit. Ale pak jsou jiná zařízení, která jsou skutečně mnohem obtížněji detekovatelná. Děkuji a dostaneme se k panu Šulcovi minutový cyklus otázek. Eh, Pane profesore, chci říct, že to je opravdu velice zajímavé vám zde naslouchat. Trochu mi to připomíná dobu, kdy jsem byl na univerzitě. Já jsem zde slyšel několik věcí a možná i kolegové, kteří mě nebo náš výbor posunuli o něco dále díky tomu, co jste řekl. Vy jste například hovořil o tom okénku, které je možná zapotřebí v oblasti tlaku. Vy jste zmiňoval, proč je možná potřeba eh, moci eh, nebo vypnout, eh, když je určitá rychlost auta a určitá úcota vzduchu. A nedávno o tom psal také velký německý časopis zprávu o firmě Opel. Tam, byla, eh, tam ale nebylo to vaše vysvětlení, které jste dnes uvedl. A proto se chci zeptat, vy jako vědec momentálně, vidíte to tak, že se někdy soudí unáhleně a nečeká se třeba, až firma Opel bude moci zodpovědět ty otázky, které zde momentálně panují. Já jako inženýr osobně mám takový pocit, že existuje takové příliš předčasné odsuzování ve věcech, které jsou vlastně velice komplexní. Jistě je třeba Eh, dát eh, výrobcům možnost, aby se vyjádřili k těm výtkám. Já už jsem taky zmiňoval jeden případ a to byl ten práh rychlosti u SCR. Možná, že proto nějaký důvod je, ale pokud je, tak bych ho rád znal. A měli bychom prostě dát příležitost výrobci, aby ten důvod uvedl, no a pak bychom viděli dále. Děkuji. Druhá otázka. Já jsem několik let strávil na univerzitě a pak jsem působil ho v hospodářství a zjistil jsem, že tam velký rozdíl. Jako inženýr na univerzitě jsem měl pocit, že na všechno lze nalézt řešení, my jsme chytří, my jsme inteligentní, vy jste to také popisoval, můžeme být také velmi kreativní. Ale často se nepohlíželo na to, kolik to řešení vlastně stojí. A hospodářská sféra hodně hledí na náklady a možná takový výrobce automobilů si musí také říct si, tak co je ten zákazník vůbec ochotný zaplatit. A vy jste opakovaně zmiňoval, ono to znamená zvýšené náklady, ale je možné například ta teplotní okénka, eh, snížit. Vy jste hovořil, že problém při minus 20 stupních, ale my víme, že nyní ten interval vypadá úplně jinak. Um, mohl byste nám, myslím teď v eurech, ale tak nějak procentuálně Eh, učinit nějaký odhad podle vašeho názoru, nakolik by se emisní systém nebo motor nebo automobil prodražil, kdybychom použili tu technologii, kterou bychom potřebovali a o které zde všichni hovoříme? Technicky optimální řešení v mnoha eh, případech je to interní eh, navracení spalin a to je velice drahé. Tam potřebujete stavitelnou řídel a volně konfigurovatelné ventily. A výrobní náklady a koncové náklady, ale z hlediska výrobce by ho to stálo několik set eur. A to by pro malý dýzlový motor bylo už relativně mnoho peněz. Ale jsou i jiná opatření. Například eh, dalo by se například u chladiče nebo jinde eh, vy, vyrobit eh, věci, které se tak snadno nezanášejí. A takže musíme zde rozlišit i ty věci. Jedno je vlastně náročnost a náklady pro vo, každé vozidlo, pro každý motor a také náklady na vědu a vývoj, které jsou možná jednorázové, ale potom budou ty výsledky k dispozici pro budoucí vozidla. Děkuji, pan Parvici. Děkuji. A děkuji za vaše vysvětlení, která jsou eh, naprosto přesná a eh, jasná. Eh, pokud byste v průběhu 72 hodin měl možnost přijmout řešení rozhodnutí tak, aby se bojovalo proti emisím NOx, tak eh, pokud tomu rozumím, tak první místo, které byste řešil, eh, to jsou ty realističtější cykly. Je tomu tak? Ähm, Oni, eh, ti výrobci, budou potřebovat určitý čas, aby přizpůsobili technologii těm um, lépe odpovídajícím cyklům. Ale je to ta správná cesta, jak se dostat k reálným hodnotám. No já nevím, zatím plně odpovídám na vaši otázku. Mikro, mikro, mikro. bez mikrofonu. Eh, částečně. Eh, pokud jde o ty realističtější eh, cykly, mm, to je jedna věc, ale je tady ještě jedna věc, kterou se zabýváme několik týdnů, existuje celá řada těch eh, opatření, která eh, zkreslují hodnoty a jaké cykly tedy mít, abychom eh, omezili možnost používat takováto zařízení. Je to poměrně jednoduchá otázka. Tak odpovím také jednoduše. Ale nevím, to je jednoduchá otázka a není to zase tak jednoduché na tom eh, odpovědět. EAF eh, e je tady celá řada eh, technických eh, možností s tím, že některé z nich je možné použít poměrně rychle, některá z těch opatření ještě vyžadují výzkum. A to je ten důvod, proč já jsem říkal, pokud snížíme možnost e, unikat z těch cyklů, tedy pokud e, budeme e, prosazovat měření emisí v reálných podmínkách, tak donutíme výrobce, aby dělali prostě to, co je možné. To je, odpovídá tomu, co již tady zaznělo. Celá řada věcí je možných, ale až do posud e, výrobce nebyl ekonomicky motivován, aby dělal vše, co je možné. Bohužel bez mikrofonu. A východiskem jsou tedy ty e, testovací cykly. Ano, my potřebujeme mít ty cykly eh, realistické, v opačném případě eh, samozřejmě můžeme eh, dělat, co budeme chtít, ale nedosáhneme žádného výsledku. Paní Raza, Grasenfon. This one? Yeah. Um, thank you very much, uh, professor, for... Děkuji, pane profesore, že jste přišel mezi nás. Je to velice zajímavá diskuze pro mě eh, je tady celá řada velice důležitých informací. Eh, my jsme tedy hovořili o vozech, které nemůžou být čistí ze dne na den, eh, potřebujeme přechodné období, ale že i ty malé dýzlové eh, motory by postupně měly ustupovat z trhu. Eh, eh, co si myslíte, co, co je nahradí? Co tu technologii nahradí? Jaká bude ta náhradní technologie, která by nastoupila po dýzlových motorech, po těchto dýzlových vozech? Jaká technologie má největší eh, šanci se prosadit eh, na trh? Jaký koncept motoru? U malých dýzlových eh, motorů ty budou do budoucna velmi nákladné, ale hybridní motory zase naopak budou levnější. V současné, modě, v současné době dýzlový motor je prostě levnější než hybridní, ale dýzlový motor, ta cena půjde nahoru, pokud Eh, se tam přidají ta další opatření. U eh, hybridních motorů to bude naopak a eh, ve finále ten výrobce sám rozhodne, ano, nyní je to takový ten bod zlomu u hybridních motorů, Eh, to není ani věc legislativního charakteru. Eh, výrobce se rozhodne, jaké je nejlepší rozhodnutí, tak aby pokryl eh, všechny požadavky a zároveň i nabídl cenu. Hybridní motor je dobrým řešením. Dýzlový a benzínové motory měly velkou účinnost ale eh, i u těch eh, benzínových motorů nyní dochází k výraznému nárostu eh, účinnosti a jsou tady tedy možnosti i tímto směrem, ale Například u přímého eh, vstřikování u benzínových motorů zase eh, jsou eh, obdobné problémy, protože už se tam potýkáme se stejnými problémy jako u dieselových motorů, především u pevných částic a NOx, takže do jisté míry ta budoucnost ukáže, zda se výrobcům to podaří zlepšit. Například pak je, třeba plynový pohon v některých zemích ve Skandinávii. Když eh, spalujete plyn, tak neřešíte úplně NOx, ale je tam méně pevných částic a když máte méně eh, pevných částic, tak možná můžete ty motory nějakým způsobem upravit. Děkuji. Děkuji. V té vaší úvodní prezentaci jste hovořil o jednotlivých opatřeních, která by mohla eh, bojovat proti emisím NOx, EGR, SCR a tak dále, s tím, že to stojí nějaké prostředky. Zároveň jste ale připomněl, že ve Spojených státech vozidla, která se tam prodávala, eh, všechna byla vybavena eh, tímto zařízením, tak, aby eh, splňovala pravidla platná ve Spojených státech. Nad rámec eh, otázky nákladu eh, chci se zeptat, zda z hlediska rozměrů a hmotnosti tato zařízení můžeme dát i do malých dýzlových motorů, nebo Eh, od jaké velikosti? Je to i otázka tedy eh, nákladů. Eh, mnozí o tom tady již hovořili, že v tom malém vozidle je jen velice obtížné tam zakomponovat veškerá ta opatření. A jde i o to umístění následně těch zařízení, která deformují výsledky. Samozřejmě z technického hlediska je snažší vyrobit čistší malý motor než velké SUV. Je to spíše ekonomický eh, problém pro výrobce vozidla, protože ty náklady eh, jsou výraznější eh, v přepočtu na ty malé vozy. Když zaplatíte třeba 80 tisíc euro za vozidlo, tak je vám jedno, že ta cena bude o tisíc, dva tisíce Eh, euro vyšší. Když je to vozidlo za 15 000 euro, tak vás to zajímat bude. To je jedna věc. Eh, druhá věc, vy eh, tady hovoříte o situaci v USA, ale ve skutečnosti pro americký trh mnoho výrobců má nákladnější a propracovanější systém čištění spalin. Například eh, eh, jeden výrobce, nechci uvádět eh, jméno, abych mu nedělal reklamu, výrobce tam nabídl velmi čisté nebo relativně čisté dýzlové motory na americkém trhu a poměrně nákladné za poměrně vysokou cenu, na, kterou, na druhou stranu ale je vidět, že Eh, někteří výrobci mají problém prostě splnit ty požadavky Spojených eh, států. A eh, někteří němečtí výrobci se snaží dostat na americký trh a nezapomeňte, že ta Dieselgate začala právě na americkém trhu. Děkuji. Pan Henkel. My jsme všichni nadšení novou alternativou THD, ale má to jednu nevýhodu. Tyto vozidla také stárnou jestliže testujete nový eh, auto za RDE, jak zjistíme, že po třech až sedmi letech to stále ještě toto auto funguje ekologicky. A to je dobrá otázka. Pomocí RDE nezjistíme, zdali to auto je po sedmi letech ještě ekologické. Já vím, že tady existují určité problémy. To je například návrat výfukových plynů. A tady vznikají problémy, které se časem zhoršují a potom mohou se ubírat plyny jiným směrem. A v současné době to výrobci zrovna neřeší. Jestliže chceme zachovat čistotu vozidel na dlouhou dobu, pak je musíme stále testovat. Můžeme také vlastně ostářit auto přímo v laboratoři. A také se to dělá podobně například v USA, kde se e, berou vozidla z terénu, která se potom testují. A to v rámci tohoto systému by se to také mělo dělat. My tady hovoříme o odpojovacích zařízení. A mezi tím jsme také zjistili, že Suzuki a Mitsubishi podváděli, ale ne softwarem, ale hardwarem. Jedna firma posílala na testy vždy lehčí auta. Jedna ta firma to přiznala a jeden z ředitelů brzy také odešel na rozdíl od eh, Volkswagenu. A já se chci zeptat, seš, viděl jste už někdy podobné metody? Ano, toto jsem viděl více ještě od emisí CO2. To znamená, že se vlastně auto přizpůsobí podle uh, Eh, odporu vzduchu a je, jsou to velké nákladné kalkulace, které však jsou velice chybové a Někdy se tam dělají i záměrně chyby. Existuje takový standardní katalog opatření. Také pneumatiky se často napumpují více než v provozu, potom se u, zalepí určité mezery kvůli odporu vzduchu potom se také odpojí například klima, kompresor a podobně. Takže všechno toto se udělá, než se začne s testováním. Pan Šulce. Pan Lange a Felis Domke. tyto pánové nám dali hodně informací a pan Lange také bude naším dalším hostem a já jsem to pochopil tak, že tito dva pánové byli první a také vlastně poslední, kteří zjistili vlastně e, toto ovlivňování softwaru. A mě by zajímalo, zdali jsme před tím, jste s tímto zjištěním věděli něco o nezákonných postupech. Vy už jste dlouho v této oblasti činný a vy jste také hovořil v tomto duchu se svými studenty. Dostal jste někdy nějaké upozornění na podobné praktiky? Protože je podivuhodné, že určité věci se dostály na povrchu až nyní a touto formou. To, co je v odvětví již dlouho známe, je to, že testovací cyklus je nereálný a že každý ho optimalizuje. Ne, že se vždy e, odpojuje, ale vlastně se vytvoří vlastní cyklus a z toho výrobce nezajímá to, co se odehrává přímo v provozu. To víme již dlouho a to ví víceméně každý, kdo v automobilovém průmyslu pracuje. Že existují explicitní odpojovací funkce, to je novinka. Děkuji vám za tuto odpověď. První část vaší odpovědi existují zákonné předpisy a podle nich se také výrobci řídili. Na jedné straně je tedy to porušování, to je odpojovací zařízení a potom druhá věc je ta, orientovat se v daném rámci a to není žádné porušování, to, to porušení je nezákonné eh, odpojovací zařízení. Ale tento zákonný rámec se například v oblasti ochrany motoru eh, interpretuje velice rozdílně. Já jako výrobce bych se zřejmě asi také tak zachoval když mi zákonodárce řekne, ty se nemusíš starat o hodnoty, no tak je to přímo pobídka ke zneužívání. Já právě také v zákonných normách, protože tady je eh, odpojovací zařízení velice slabě eh, definováno, tak tady vidím, eh, že to je přímo pobídka k podvodům. Pane doktore Borgesi, to je velice zajímavé i pro lajky. Nyní jsem se podíval na vaši prezentaci a jestli to správně chápu, tak toto vychází z motoru a tyto emise se tady znovu používají takže na oteplení, na zahřátí. A část potom odchází přes výfuk. My pracujeme asi s 30, 40, 50 procenty návratu. A já se chci zeptat, lze, jestliže se to odpojí, takže LTSC Může odpojení tohoto zařízení může vůbec posloužit ochraně motoru? protože my tady hovoříme o této části, ale možná existují výrobci, kteří začínají vzadu a proto se ptám, zdali je to vůbec relevantní pro ochranu motoru. Pro vlastní motor není relevantní to, co se odehrává na konci. Záleží na tom, jak motor definujeme, zdali je to opravdu jenom převodovka a válce, anebo zdali je motor celkovým tedy spalovacím motorem plus e, e, emise. Takže pro vlastní motor je úplně jedno, co se děje na konci toho cyklu. Sichel Brangdy. Yes, thank you, Madam Chair. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Pane Borgézi, vy jste řekl, že výrobci aut nemají zájem o čistá auta na silnicích. Jejich zájmem je pouze testovací cyklus. A tak také rozvíjení technologie zaměřeno na to, aby ustáli to testování. Pochopil jsem to správně? Ano, pochopil. A to zdůrazňuje význam testování. Vy jste také řekl, že jste nebyl překvapen Dieselgate a byl jste překvapen tím, že to vyšlo najevo až 2015. Máte pocit, vy jste tady hovořil o uh, povědomí v sektoru, ale jsou tady také veřejné orgány, které již asi dobře věděli, co, o co běží, co se odehrává. Nevěděli o podvodném zařízení, ale věděli, že automobilky se zaměřují pouze na to, aby překonali testovací cyklus. Americké úřady dobře vědí, o co se jedná, podle mého názoru. V některých evropských zemích Buď to nevědí, anebo se snaží nevidět. A oni se snaží nevědět a nevidět. Takže si tady vezmeme Německo jako případovou studii. Já předpokládám, že vy jako profesor jste byl také v kontaktu s veřejnými institucemi a možná jste o těchto záležitostech s nimi diskutoval. Diskutoval jste o těchto záležitostech také se státními úředníky v Německu nebo jinde? Já jsem o tom se státními úředníky nediskutoval. A přečetl jste si někdy něco, z veřejných zdrojů, kde by se dalo dokázat, že oni to věděli. Z veřejných zdrojů, tam jsem někdy četl o testech, které prováděly ne vládní organizace, kde měli, bylo jisté upozornění, ale nic se nedělo. A když si přečtete něco o prosazování zákonných pravidel, tak nemáte pocit také, že by měla Evropa bývala dávno jednat? Já jsem vám úplně neporozuměl. Můžete to zopakovat? Za předpokladu, že tady bylo jisté povědomí a byly tady obrovské rozdíly mezi výsledky z laboratoře a ze silnice. Nemyslíte si, že veřejný sektor již měl dávno jednat? Ano, to si myslím. Děkuji. Děkuji, pan Žalba. Děkuji vám, paní předsedkyně. A mm, děkuji vám, pane profesore. de transición para cumplir los nuevos objetivos. Eh, <clears throat> co se týče těch eh, nových cílů emisí Euro 5 eh, či Euro 6, Chtěl bych vědět, zda dle vašeho názoru jsou dostatečné a jaká je situace na našem trhu v porovnání s americkým japonským trhem. Děkuji. Uh, já jsem sice pracoval i pro japonské zákazníky, tak nevím přesně, jak fungují eh, japonští regulátoři v USA. Tam nebyly takovéto eh, přechodové cykly. Pokud všechno funguje tak, jak má, tak by neměly být zapotřebí. Ale nyní Máme tady auta, která nemají schopnost plnit ty požadavky. A v USA výrobci vědí, co se stane, když budou podvádět. A až na několik výjimek vlastně dodrželi ty limity. A proto v USA vlastně nedošlo k takovýmto situacím. Až na některé výjimky. Děkuji. Ještě bych měl další otázku. Já mám pocit, že vy jste se teď zastával hybridních motorů, které v dnešní době jsou spíše benzínovými motory. Můžeme si představit eh, hybridní motory i na dýzlový pohon s tou stávající technologií? Maky. Ano, je možné vytvořit i dýzlové hybridy, ale potom se bude dvojí nákladový dopad. Zvýší se doklad na dýzlový systém i na hybridní systém. A je tady i několik diesel hybridních eh, motorů na trhu. Takže existují i na trhu i některé hybridní dieselové motory na trhu, ale je to velice komplikované řešení. Takže v několika málo případech by mohly být dobré, ale principiálně jsem toho názoru, že by to řešení nebylo, které by mohlo poskyt, pokrýt široké spektrum automobilů. Děkuji, paní Alessandr. Děkuji vám. Hm, děkuji vám, pane Borgeste. Já se omlouvám, že jsem měla ještě jiné povinnosti, takže jsem zde nemohla být včas, ale přece jenom bych měla několik otázek. Vy velice dobře znáte dané odvětví na danou odbornou oblast. Myslíte si, že ta opatření, která my jsme nyní potom odvětví požadovali, vedla opravdu k tomu, že se zrychlily ty cykly realizace opatření a že to vedlo k tomu, že se začala hledat v uvozovkách kreativní řešení. Protože jsme si říkali, že existují takové výrobní cykly, které vedou k tomu, že je třeba plánovat hodně dopředu záleží na různých kategoriích. Například ve Španělsku pracujeme hlavně se středními a menšími vozidly, už méně s těmi velkými vozidly. A jedno z opatření AdBlue, už to zmiňoval, a já se zde chci zeptat, existují nějaké možnosti, po té, co si tedy řekneme, že tato technologie je dražší pro středně velká a malá vozidla, tak kdyby to bylo předepsané pro to přechodné období, než budeme mít to auto, které vůbec nebude zatěžovat životní prostředí, bylo by možné, že by tam byly jakési úspory z rozsahu a že by tedy tato technologie byla z hlediska nákladů levnější, tedy například využití AdBlue u středních a malých vozidel, že by se to tedy celé díky tomu rozsahu zlevnilo. A to by potom mohlo prospět eh, využívání dýzlových vozidel. A ještě mám další otázku. Hovoří se o tom, že bychom měli dospět eh, k vozidlům, které budou mít spotřeby jenom 3 litry. Během přechodného období mohla by tam vzniknout nějaká dohoda, která by vedla k tomu, že by ty testy byly realistické? Jistě, bude tam, budou tam určité emise, to víme, ale ty testy by toho musely odrážet opravdu ty reálné podmínky. Zatímco by tedy tato vozidla mohla jezdit mnohem úsporněji, kolem 3 litrů. Můžeme zde najít řešení? Tak, pan profesor má 10 vteřin na odpověď, ale možná vám dám o trochu více vteřin. Diskuse mimo mikrofon. Pane profesore. K vaší první otázce. Je možné, že nová technická řešení budou v budoucnu levnější? Některé ano. Když eh, jste zmínila SCR, v tomto konkrétním případě si myslím, že to nebude, protože ten katalyzátor je Eh, drahý ten systém čerpadel a dávkování je relativně drahý, takže tady nevidím už možnost, jak zlevnit SCR. Ale možná, že průmysl vyvine nějaký úplně nový typ katalizátorů na nějakém úplně jiném principu. Ale momentálně zde žádnou možnost nevidím. Nicméně jsou zde jiné technologie, o kterých jsem hovořil, když jste tady nebyla. A to je v podstatě otázka úsilí v oblasti vývoje. Například jsem zmínil, že se možná objeví nové materiály, které eh, sníží to riziko eh, to ucpávání. A možná, že tady se to podaří a bude to levnější, ale nyní to ve fázi výzkumu, nebo když se něco zkoumá, tak nevíte, jak to bude drahé a jak to bude fungovat. Nebo například existuje jeden výrobce, který má na trhu e, takové takzvané dvojité EGR a to je vlastně něco, co se odehrává ještě vně dalšího systému EGR a jsou to dvě součásti, které jsou navzájem kombinovány. Takže je možné také touto cestou například emise, emise NOx snižovat. Je to, to je záležitost e, emisí NOx. A pokud se nám podaří tu eh, ta externí EGR uvést víc, lépe do provozu, protože vlastně eh, ty eh, emise se berou až od toho z, z části za filtrem částic, takže vlastně to zanášení se sníží a potom bychom zde mohli mít to nízkotlakové EGR za podobnou, možná o něco vyšší lehce cenu, ale za podobnou cenu bychom to mohli mít. Ale abychom se dostali až takhle daleko, musíme ještě Mm, investovat do výzkumu, jsou to jednorázové náklady, které se do toho výzkumu musí investovat, no a pak uvidíme, jestli to bude fungovat. Děkuji a nyní má slovo paní Kilion. Mm, děkuji vám, pane Borgesce. Já mám dvě otázky. Já jsem vlastně vyrůstala ve stínu autodílny. A proto mě zajímalo, který model by byl vhodný pro retrofit. Protože eh, my zde máme velice rozsáhlý vozový park a řešíme snižování emisy a oběhové hospodářství, takže by možná bylo chytré v podstatě opravit nebo vylepšit to, co už je, než aby člověk kupoval nové auto. Takže jak vy pohlížíte na tuto možnost instalovat ex post určité vybavení? Já myslím, že to bylo vytěsněno z trhu, že to není uváděno jako možnost jenom u autobusů a nákladních vozidel přestože zde máme už zlepšenou v technologii filtrování i e, nakládání s emisemi. A potom druhá otázka. Máme zde e, takovou tu mantru, že výzkum dlouho trvá, inovace je drahá. Já si myslím, kdybychom nastavili nějaké striktní limitní hodnoty a trvali bychom na nějakém náročném e, testovacím cyklu tak jak dlouhé by bylo to přechodné období, které by potřebovalo eh, příslušné odvětví, aby vyhovělo novým požadavkům? Ano, zde jsou vlastně dvě základní otázky. Ano, možnosti retrofitu. Průměrná životnost, je to země od země jiné, ale řekněme nějakých 10 let na auto. Potom zde máme některé jiné věci, například eh, eh, stroje nebo zemědělské stroje, tam je to delší. Zemědělské stroje vydrží třeba 30 až 50 let. A cesta retrofitu, to by byla velice užitečná cesta, ale technicky je to velice složité, protože vy musíte vlastně jít velice hluboko do toho Eh, řídícího systému motoru a museli byste vlastně celý ten řídící systém motoru vyměnit, což by byl docela problém. Neříkám, že to je nemožné, ale bylo by to obtížné. A prosím vás, ta vaše druhá otázka, můžete ji rychle zopakovat? Říká se, že je všechno drahé, trvá to dlouho. Tak kolik času a mm, by to trvalo pro podniky, kdybychom se drželi e, velice ambiciozního harmonogramu a velmi e, přesného systému testování v budoucnu, pokud by se nám, tedy politikům, v tomto duchu podařilo něco rozhodnout. No, víte, v 70. letech byla uh, diskuse o třísměrném katalyzátoru benzínových motorů. A v 70. letech výrobci říkali, no to nejde, to nikdy nebude fungovat, nikdy to nebude zrealizovatelné. No a pak se udělal zákon a najednou to šlo. Takže ono je to těžké říkat, kolik času to bude trvat a kolik to bude stát peněz. Pokud bude existoval jaký se tlak ze strany trhu, legislativy nebo z jiné strany, tak v mnoha případech je možné zavést novou technologii, řekněme za tři roky, ale to je velice odhadnutá hodnota, protože závisí, jak komplexní je technologie. Děkuji vám, pane eh, profesore, za paní Reda, prosím poslední otázku. Pane doktore Borgeste, ve vašich písemných odpovědích hovoříte o třech předpokladech pro smysluplné zveřejňování softwaru pro vozidla, aby se na trhu zlepšilo prosazování práva. Jedno z toho je dokumentace softwaru z těchto tří předpokladů. Takováto dokumentace Obsahovalo by už automaticky informace, jaký smysl e, má každá část softwaru, jaký je účel té části softwaru. A splnilo by se tím to, že by vlastně bylo odůvodněn no, každé to odpojovací zařízení, takže zveřejněním té, e, této softwarové dokumentace šlo by tím zabít dvě mouchy jednou ranou. Na straně jedné v případě dokumentace musíme zajistit, že bude vydána ta správná náležitá dokumentace odpovídající příslušnému softwaru. A ten software pro řízení motoru je neuvěřitelně komplexní a komplikovaný. A já to sám znám, když děláte drobnou změnu softwaru, kterou programátor provede za hodinku, tak stejně musíte týden až 14 dní zkoumat ten software, jaké by to mohlo mít vůbec dopady někde jinde. Je to, to proto velice komplexní a proto dlouho trvá ten software analyzovat. A tam může být dokumentace velice nápomocná, ale musíme zde mít opravdu tu příslušnou náležitou dokumentaci a to zajistit. U jednoho výrobce byla kdysi takzvaná akustická funkce, ale akustická funkce měla úplně jiný účel než zlepšování akustických vlastností vozidla. Takže musíme také zajistit také to, že ten, kdo bude číst tu dokumentaci, musí přemýšlet, jestli je v tom skrytá nějaká vedlejší myšlenka. Tiff Nord uh, uvedl v prosinci v interview, no my bychom rádi byli zkoumali na, za naší organizaci software, ale výrobci tvrdí, že to je obchodní tajemství. Uh, vidíte to jako logické, že když uh, vlastně Eh, ten orgán těch eh, to bude zkoumat, tak to znevýhodní výrobce na trhu. Každý, kdo má co dočinění s obchodním tajemstvím v této oblasti, tak podepisuje eh, příslušný dokument. A já si myslím, že to lze řešit, když to nebo nějakákoliv jiná organizace bude mít software nějakého výrobce, tak je třeba samozřejmě zajistit, že nepřijde jiný výrobce a řekne, je, hele, tady je hezká funkce, to bych taky rád. Tak samozřejmě k tomu nesmí dojít. Ale to je věc, kterou lze ušetřit, e, ošetřit, každý subdodavatel to má také ošetřené. Má různé zákazníky a i když kolega, který sedí u vedlejšího stolu, pracuje pro konkurenta, tak prostě to svoje no, know-how nepředá k vedlejšímu stolu. To se dá ošetřit. Díky. Děkujeme vám, pane eh, profesore, a i pro takové prosté sociologie, jako jsem já, to byla velice jasná a srozumitelná prezentace odpovědí, takže velice vám děkuji. Možná, že ještě obdržíte některé písemné otázky později. Ale nyní vám tedy děkuji, že jste byl tady s námi a odpověděl naše dotazy. Ano, děkuji, loučím se s vámi. I would like to proceed to our last... A e, nyní zahájíme naše poslední e, slyšení dnešního dne. E, držíme se, za, pokud vydržíme disciplinovaní, tak bychom mohli skončit na čas. have a seat, um, Mr. Daniel Lange. Takže máme tady eh, Daniela Lange, který je generálním ředitelem Faster IT, což je německá konzultantská společnost specializující se na management a IT consulting. Máte 20 letou zkušenost eh, s prací v automobilovém průmyslu a zodpovídáte za eh, IT strategie a inovace u BMW a fungoval jste také jako hlavní architekt pro eh, elektrická, elektronická eh, řešení BMW telematice. Takže měl byste zodpovídat naše dotazy. Eh, rovněž jste dostali i nějaké písemné dotazy. Dále Felix Domke, který pracoval jako v kontrolní jednotce motorů, kontrola emisí motorů v Bosch, VW a e, samozřejmě e, je možné vznést dotazy na pana Langeho i na pana Domkeho. Každopádně na vás srdečně vítám na našem zasedání a máte tedy možnost přenést e, úvodní příspěvek. Děkuji a děkuji za tu možnost, že tady před vámi mohu hovořit. Myslím si, že je to velice důležitý proces, který tady vedete a rád přispějí. Já jsem eh, zaměřením eh, inženýr, pracuji na vzdělávání a pokud jde eh, o Dieselgate, hovořilo se o tom mezi několika inženýry a Felix a já jsme připravili tu prezentaci na kongresu CCC, abychom to trochu osvětlili a chtěli jsme trochu vnést světlo do Eh, o, o co vlastně šlo, aby široká veřejnost eh, pochopila, eh, o jaké podvody tedy šlo a jakým způsobem tomuto zamezit. Automobilový průmysl se musí reformovat. Je to jediný průmysl, který neustále vyrábí výrobky za vyšší a vyšší ceny. Výrobky jsou čím dál tím luxusnější, větší a nákladnější. Eh, je to, eh, jsou to takový eh, dinosauři, kteří pracují na tom zasegmentovaném trhu. Představte si, že by cena aut šla tak dolů jako cena počítačů. Kolik by dnes stálo stálo auto. Výroba počítačů, výroba procesorů je mnohem složitější, takže to je zásadní argument, proč tedy jsou auta čím dál tím dražší. My jsme si poslechli v té prezentaci, že eh, pár set euro je třeba dát navíc eh, pro eh, vyvinutí techničtějších systémů. Venku jsou lidé, kteří se vám snaží ukázat auta, která řídí sama, která sama zaparkuje a tak dále. Jsou to i malá auta a jsou peníze na takovéto výzkumné projevy. Možná by měly být peníze i eh, na to, abychom chránili životní prostředí. To je alespoň můj názor. Eh, co se týče těch eh, dinosaurů, tam jsou velice mm, staré procesy, pokud jde o ty kódy elektronické produkce, ty se dlouho neměnily, existují sofistikované procesy, dokumentace v rámci jednotlivých firm, celá řada právních firm, a oni vědí, že eh, to OM je problematika i jejich odpovědnosti. Takže Lož potřebuje smlouvy a ty smlouvy jsou eh, vyjednávány těmi obchodními eh, zástupci a každý týden se předkládají nové agregované reporty, předkládá se to dozorčím radám, manažerům a tam to trvá týdny a týdny. A nic důležitého se neděje v těch firmách, eh, protože to je ten způsob, jakým oni eh, řídí. Eh, jediné, co je zajímá, je nákladová politika a to je to, co neustále tady slyšíme. Ale ti lidé jsou informováni těch postupech, jak ty postupy probíhají. Oni se nesnaží je kontrolovat, a je to ale jejich eh, manažerská odpovědnost. Nemůžete eh, řídit firmu a eh, říci, někdo pode mnou podváděl. To opravdu není dobrý příklad, dobrý nápad. Tak mohou tedy opravdu ti lidé podvádět, pokud jde o Dieselgate? Nemohou. Inženýr nemá žádný zájem, aby porušoval svoje pracovní postupy. On te, eh, jeho mzda je navázaná na výkonnost, na eh, cenu na burze a eh, ten tlak na snižování nákladů přichází z vrchu a je to obrovský tlak. Představenstvo se snaží snížit náklady na každý model, na každé vozidlo a na každém tom trhu se snaží ten potenciál zvýšit. Celá firma je pod tímto nákladovým tlakem. My, jakožto, vy, jakožto politici zastupující Evropu, eh, když nastavujete legislativu eh, pro automobilový průmysl, musíte eh, snížit jejich snahu o to, aby, aby podváděli. Například jde o to nastavení mzdových, mzdových politik. Je tady i e, ten dlouhodobý, e, dlouhodobý úspěch na trhu, dlouhodobá, e, dlouhodobý tržní cyklus. V tom našem ekonomickém cyklu to neděláme správně, protože trh je tím správným soudcem toho, zda máte, zda máte dobrý výrobek. Akciové trhy, to je krátkodobý horizont. Na Eh, na akciovém trhu eh, ne, nepředkládáte technická řešení. Technická řešení jsou nějaké prostředky. A pak jsou ještě další věci, o kterých bych chtěl hovořit. Eh, je tady, jsou, někteří lidé o tom věděli, proč nic neřekli. A na tu otázku jsou různé odpovědi. Samozřejmě je to i to, co tady zaznělo. Za prvé, Eh, tady není žádná ochrana eh, těch, kteří by to eh, oznámali. Celá řada lidí tím pak následně trpí, umírají na nemoci způsobené znečištěným životním prostředím. Je to riziko pro jejich životy a pokud chtějí být skutečně hájeni ve veřejném zájmu, tak oni, oni nemohou nějak postupovat, hrozí tady riziko že eh, to nebude fungovat. Vidíte tady Snowdena, eh, to je zářený příklad. My, jakožto Evropané, musíme eh, jít a žádat, aby se, o tom, aby se o tom hovořilo. Musíme být odvážní a vy, jakožto členové Evropského parlamentu, musíte jít příkladem. A další důvod, proč Eh, to nebylo odhaleno dříve, už to tady zaznělo v té předchozí eh, prezentaci. Eh, je tady ten nový evropský cyklus RDE. Vlastně to je technologie, která už pochází z 90. let. A všichni v automobilovém Eh, průmyslu o tom zásadě věděli. Je třeba eh, optimalizovat eh, vozidlo pro uživatele a i pro testování. A ten test je něco tak ne, nereálného. Je to pouze taková hra, kterou musíme to udělat co nejjednodušší, nejjednodušeji, co nejlevněji. Nejjednodušší řešení. Pan Henkelbrod uvedl příklad Eh, Mitsubishi, eh, které přefoukly pneumatiky eh, a pak to vozidlo jelo plynulé a pokud to vozidlo takto pojede plynule, nepředušování, tak dojde ke snížení energie a tak dále. Takže to je taková praxe, která je poměrně mm, běžná. Eh, existují čísla eh, pro každé vozidlo, jak to nakonfigurovat. Každý v zásadě eh, se snaží dostat k těm nejnižším číslům. Někteří pak zjistí, když zopakují ten test, že by to šlo ještě snížit o 15 a, a Eh, abyste prodali eh, to vozidlo, tak eh, snížíte tedy tu hodnotu 15%, dáte prostě špatné údaje a s tím jsou spojeny určité dopady. My musíme připravit eh, legislativu, která bude prosazována a eh, musí s tím být spojeny i eh, důsledky, které, budou, které ty firmy pocítí, budou za to odpovědné, jak ty firmy, jak ti lidé, kteří podváděli, či lidé, kteří požadovali nerealistické ceny za výrobu toho vozidla a tak dále. Chtěl bych říci, že měli bychom se pokusit Eh, přestat dělat čím dál tím eh, detailnější eh, regulaci. Nelze regulovat technologii, nelze regulovat SCR technologie. Tady ta, ta legislativa vždy přijde později. Je třeba nastavit jakési vodítko, jakési pokyny, jak Eh, ty správné eh, emise mají vypadat, eh, co je přijatelné při používání vozidla a automobiloví výrobci a dodavatelé přijdou s technickými řešeními. Takže ne, nesmíme regulovat detaily, musíme nastavit obecný rámec. Musíme zvolit nějaký globální přístup, pokud jde o, o emise, zvolit ten efektivní, transparentní systém. Pokud to e, můžeme změřit v terénu, proč to tedy neděláme v terénu? A nejenom z hlediska úřadu, ale i z hlediska e, spotřebitele. E, celá řada e, organizací e, je připravena se podílet na tom měření, tak proč neprovádět tedy měření v reálném prostředí? Stačí to vysvětlit. Eh, pokud to vysvětlení nebude dostačující, tak eh, se pak udělá nějaké velké, velké měření. Ale eh, když bych to měl schrnout, takže ty zákonné postupy za to může top management. Ti lidé, kteří to oznámí, musí být chráněni a musíme mít obecnou legislativu, tak abychom zvolili Eh, ten správný postup. Eh, musíme nastavit tu regulaci, nemůžeme eh, připravovat koncepty inženýrů. To není vaší úlohou a to by vás odsoudilo, že vždy budete pozadu. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tu, tuto úvodní řeč a okamžitě předám slovo dvěma zpravodajům, pan Kenbrany. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Lange. Vy jste také tady orodoval za Edwarda Snowdena. Já bych s vámi možná souhlasil. Vy jste tady hovořil o odpovědnosti managementu a my jsme se na vás obrátili jako na specialistu eh, v oblasti informačních technologií a ECU. To také můžeme říci, že je tady hodně dodavatelů, kteří vyrábějí tedy řídící jednotky ECU ale je tam potom závěrem jeden manažer, který je zodpovědný a to by měl být přece výrobce. Ano, je to výrobce a je tam vždy manažer zodpovědný za motor, jeden za řídící prvky a potom také za to, kde se co používá, v jakých modelech. Podíváte-li se na Volkswagen, tak to jsou ti, kteří opustili závod a pravděpodobně tenkrát Volkswagen se domníval, že je nebude moci obhájit. Vy jste vy jste dělal reverse engineering a dospěli jste k mnoha věcem, o kterých jste vlastně nepředpokládali, že se k ním dostanete. Myslíte si, že orgány by měly mít možnost provádět různé analýzy a my tady také máme systém, kde posuzujeme také homologaci. Ano, jestliže posuzujete auto, které se skládá softwaru, tak musíte také posuzovat software ale nesnažte se najít podvodné Eh, z podvodné zařízení, ale dělejte zpětnou analýzu. Takže eh, jestliže se odhalí to, jakou Volkswagenu, pak máte eh, lepší situaci. A my také můžeme hledat tato podvodná zařízení u různých modelů a možná, že je najdeme, možná, že ne. Když je typ schválen, potom kódy, které vlastně zprovozňují to auto, musí být eh, eh, předvedeny eh, regulátory tak, aby auto um, může být reprogramováno a bude mít stejné bajty, jako když opustilo továrnu. A když jsou tady problémy, tak je to uloženo a můžete se na to podívat jak veřejně, anebo se na to podíváte tak, že zaúkolujete jednotlivé lidi, ale neděláte to automaticky, protože to vede k větší práci. A děláte to až tehdy, když se něco stane. To znamená, když monitorujete vozový park anebo také účinnost auta. Jestliže že je to v pořádku, tak se nezajímáte o programování. Jestliže to nefunguje dobře, tak si říkáte, proč tomu tak je. Selhala jedna věc, anebo je to systematická, tak říkajíc, zrada, což my nazýváme odpojovacím zařízením a pak se rozhodnete, co s tím udělat. A moje závěrečná otázka. Vy a pan profesor, Borges, zdůrazňujete, že se výrobci více zaměřují na zvládnutí testů než na silniční provoz aut. Bylo by možná lépe, kdyby eh, výrobci nevěděli, jak se testují auta, že by se stanovily pouze standardy, které u emisí by museli splnit. A my bychom měli samozřejmě jistá vodítka, ale nevěděli by výrobci přesně, jak se to provádí. Ano, já si myslím, že by tady měly být jakési maximální texty. Nemůžete jet 60% svah poz, označit to za standardní provozní podmínky. Takže tady musí být stanoven rámec maximálních scénářů. Ale říkat e, výrobcům, jak se testuje, to je nesprávné, protože auta by měly mít určité emisní limity, jestliže jsou normálně provozovány. A to je běžný provoz ze strany zákazníka. To znamená, že vy můžete se obrátit na někoho z rodiny a vzít toto auto někam do testov, na testovacích okruhů, kde by se pak změřily emise. A jestliže to bude v pořádku, tak to bude v pořádku a nebo jestliže se zjistí něco nekalého, tak se obrátí potom na výrobce. A když se ukáže, že je to jenom u jednoho auta, tak je to v pořádku, ale jestliže potom budou na nalezena další tři auta, která překračují limity, pak už je to špatně. A to bylo něco podobného jako v Německu. Oni eh, eh, řekli, ano, toto je argument, který můžeme posuzovat, ale nakonec to nikdy nebylo posuzováno pan kolego, vy můžete hovořit dvojnásobnou dobu za vašeho kolegu z politické skupiny. Já budu hovořit španělsky. Děkuji vám, pane Lange, za to, že jste přišel mezi nás. Vaše přednáška byla velice zajímavá. A mám stejnou otázku, jakou jsem položil vašemu předchůdci. Já bych chtěl vědět, jaký na to máte názor vy. Nejed, ne všechny spalovací motory eh, čelí tomuto dilematu. Souvisí to s účinností motoru, či souvisí to s emisními limity, kde se vytrácí účinnost. Co by bylo nejlepším technickým řešením tak, abychom splnili cíle, od kterých jsme se odklonili? já souhlasím s panem profesorem Bogerem a to je katalyzátor SCR s ještě dodatečnými dvěma katalyzátory, které budou upracovat další emise, které ECR neupravuje, protože se zabývá jenom NOXem. Je také zajímavé hledat nejlepší technické řešení a také najít vlastně akceptovatelné úrovně NOx E, částic. Vy byste neměli se pouštět do těchto závodů, protože nechcete omezovat tvůrčí sílu inženýru. Je velice smutné, že nedochází ke konkurenci mezi jednotlivými dodavateli při dodávání lepších emisních systémů. Všichni nejdříve vidí náklady. Oni se obrátí na své dodavatele a řeknou, udělejte něco levného, co splní test. A nyní došlo tomu, že vlastně dýzlové auto je taková chemická továrna. Ale nevím, jestli je to správné. Nikdo nenavrhne eh, nějaké milionové řešení a nepředloží eh, nový systém. Smutné je, že katalyzátory nelze ani vyměnit, je to tam zavařeno. A to je to, co dáte zákazníkovi, protože jim to musíte dát kvůli předpisům, ale potom se to může také rozbít, ten katalyzátor, a vám je to jedno, protože se to nedá opravit takže je to třeba vyndat a potom se musí celá část vyměnit a musí se více než katalyzátor. A katalyzátor by se dal také recyklovat, ale jsou tam také vzácné látky, ale je to tak, že to musíte vlastně vysekat a zničíte e, velkou část motoru. Ale vlastně tady není žádná konkurence na straně dodavatelů a to souvisí s tím, že je to přeregulováno, je to příliš konkrétně regulováno. RGR e, nesmí být součástí nařízení, protože e, vy tady bychom to neměli, ne, vy byste to neměli používat, vy byste měli stanovovat pouze limity a jak to průmysl řeší, to je záležitost průmyslu. Vy přece také neřešíte s Coca-Colou, jak vaří Coca-Cola, aby byla dobrá. if I understood well, it's much more about regulation. Takže se to týká více regulace než inovace. Takže proč regulací toto nevyřešíme? ale jestliže umožníte lidem předložit nejlepší řešení, tak začnou mezi sebou soutěžit o to nejlepší řešení. Ale tady se v současné době soutěží jenom o řešení, které projde testem. Jestliže budeme měřit auta v terénu a všichni by k tomu přispěli, například lidé z dnešního rána, oni to mohou měřit a testy jsou veřejné. Potom lidé by se s tím seznámili seznámali a řekli si, já mám dvě auta za 35 tisíc, to auto je čisté, to je méně čisté a já si tedy koupím raději to čistší auto. A výrobce druhého auta po určitou době by byl motivovaný vyrobit čisté auto za stejnou cenu, jinak by prohrál v konkurenci. A my minulosti jsme neudělali z čistých aut konkurenční výhodu, ale to by měla být konkurenční výhoda, protože lidé umírají kvůli příliš vysokým emisím. What about the future? A co budoucnost eh, dieselu? Jste tam optimisticky nastaven? protože upřímně řečeno mám určité obavy, protože dýzlový průmysl znamená tisíce, statisíce pracovních míst v EU. Takže je to něco, na co bychom také mysl- měli myslet, na tato pracovní místa, nejenom na životní prostředí, které je samozřejmě také důležité. Můžeme zde být optimističtí podle vašeho názoru, co se týče dieselového průmyslu? Já si myslím, že automobilový průmysl je takový dinosaurus, jak už jsem řekla. Dinosauři se nepomohu, nepohybují moc rychle. Diesel bude nadále existovat, bude mít eh, na 50% podíl na některých trzích v Evropě. A možná takový, nakonec eh, ta osobní eh, doprava půjde směrem spíše k eh, těm, těm elektromobilům než k těm jiným dýzlovým nebo hybridním nebo tak dále. A teď je otázka, jaká je zde perspektiva 5, 10, 20 let v souvislosti s dýzlovými motory. Já si myslím, že naše řízení legislativa to ovlivní, pokud tam nastavíte příliš vysokou laťku, tak byste možná zadousili diesel a odstranili tu komparativní výhodu Evropanů vůči jiným výrobcům automobilů. Na druhou stranu nechcete situaci, kdy už si nikdo v Ázii a USA nebude kupovat diesely a diesely budou všude znečišťovat ovzduší v Paříži a v Římě a nebude to už k žití, protože tam bude vysoké znečištění částicemi a budou tam zápach eh, z, z CR Takže my potřebujeme najít cestu tak, abychom zde měli tu technologickou výhodu, ale neuplatňovali ji proto, že ji máme, ale uplatňovali tam, kde ta výhoda je skutečnou výhodu. Takže ošetřování emisí velkých motorů u nákladních vozidel, u stacionárních motorů by měly pocházet od evropských výrobců a měly by být nejkvalitnější ve své skupině ale to neznamená, že by byly zde nezbytně nutné dýzlové motory eh, pro menší vozidla. Možná, že tam bude chytřejší jít cestou elektromobilu. Ale každopádně pro vás je důležité jako legislátor, aby ten celek dával smysl. Když budete mít ehm, určitou sadu elektrických vozidel, tak elektřina, která se vyrábí proto, aby byly napájeny, se vyrábí způsobem, který má nižší dopady na životní prostředí než ten vlastní provoz o něch vozů. Takže potřebujeme takovou legislativu, která zohledňuje širší rámec a řekne, tedy toto je pro nás přijatelné pro osobní dopravu a to je to, co my vám dáváme jako společnosti, pokud vy chcete řídit auto z osobních důvodů, nebo protože prostě musíte. A když to bude malé, tak to možná bude snažší dosáhnout, ale pokud chcete mít velké SUV a bude tam stejná úroveň, no tak možná budete muset více zainvestovat do inženýringu a ono se jim to třeba vyplatí, protože se jim to vyplatilo na straně těch eh, malých vozů eh, nebo stacionárních motorů. No a to je na tomto dobré. Z procedurálního hlediska si prostě přejete, aby zde ta konkurence byla, aby zde ten proces byl. A pokud uděláte dobrou legislativu, tak to také také bude. Tak já jsem zde měl vlastně dvě možnosti vystoupit, takže vaše obavy výroby elektřiny a co třeba za výroba baterie elektromobilů? Jste znepokojen? Ano. A také je zde technologická nevýhoda oproti spalovacím motorům, ale z hlediska inženýringu eh, elektrická vozidla zase tak dobrá nejsou, ale je celosvětová politická schoda, že v nich je v budoucnu. A to je velmi silný pohled a je to konsenzus v automobilovém průmyslu a že jsou dalším zdrojem potenciálního zisku a že chcete stoupit raději plnou parou nyní na tento trh. A myslím, že to musíme také zahrnout. Ten způsob, jak eh, by měla fungovat nová evropská emisní legislativa, by měla eh, zahrnout a automobil. Nejsou to jenom otázky eh, výfokových emisí, ale i recyklovatelnost. Když se podíváte na ty 200 kg baterie, lze je nahradit z části, lze z toho například vyndat rozbité články, zrecyklovat je, nahradit je recyklovanými, anebo je to jeden velký blok, který musíte nějakým způsobem prostě rozseknout a který se těžko recykluje. A to je, myslím, aspekty toho nařízení o emisích, protože když budete řešit nyní dieselové motory a benzínové motory, tak možná nebude řešit oblasti, kde nyní jsou ty peníze, inovace a rozvoj. A to je to, co vy chcete. Vy chcete, aby v oblasti emisí byli výrobci inovativní. A když tedy ta nařízení nepokryje e, vlastně elektromobily, tak e, nebudete pokrývat toto. Děkuji, pan Poručín. Děkuji vám. Já bych se stručně zaměřil na určité záležitosti. Otázka nerealistických testů a přílišný prostor pro ta odpojovací zařízení, takže to umožňuje lidem potom využívat určitých eh, rozdílů v těch testech nebo problémů. A vy jste odpovídal na otázku číslo 6 a tam jste hovořil o definici z nařízení z roku 2007 a že ta definice je příliš vágní. Mohl byste nám k tomu říct, říct něco bližšího? Ano, já si myslím, že toto je opravdu typické, protože definice odpojovacího tam e, jsou různé technické aspekty, jak e, takový e, motor funguje nebo fungoval. A vlastně to ale opomíjí věci dnešních motorů. Takže například jednotka ECU tam vůbec není. Takže já si myslím, že to je nesprávný přístup. Vlastně to neustále nějakým způsobem záplatovat. Kdybyste prostě šli jenom cestou přijatelných emisí a nechali stranou ten eh, software, vzali si dokumentaci softwaru a nechali lidi podepsat, že to je tedy kompletní. A pak byste na to vypustili odborníka a kdyby zjistil, že to není kompletní, že to neodpovídá, tak by se za to zaplatila velká pokuta. Podívejte se, jak se pohlíží na emisní sklana v USA a jak v Evropě. Lidé se bojí nařízení v USA a s evropským legislativou si prostě jen tak pohrávají. Já si myslím, že to není dobrý signál něco takového vysílat. Já bych se nesnažil teď definovat lépe odpojovací zařízení, já bych prostě řekl, že mají mít povinnost dát zdrojový kód, dát ehm, zde tu dokumentaci, ten eh, celý ten výrobní řetězec a když na něco narazíme, no tak eh, my to zkontrolujeme a bude to prostě úředně podepsáno. Pokud to nebylo v pořádku, zjistíme tak, budete platit za něco 500 euro pokutu za každý vůz na trhu. Děkuji. Také ještě s pohledem do budoucnosti a v souvislosti s odpovědí na otázku číslo 10, abychom nedovolili, že práva duševního vlastnictví zablokují naší možnost vyvíjet lepší software v budoucnu. Jaké si myslíte, máme tady možnosti volby v této oblasti? Ano, to je skvělá otázka, já vám za ní děkuji. Patentové právo bylo vymyšleno proto, aby lidé mohli používat duševní vlastnictví druhých. A my máme v oblasti vozů docela dobrou legislativu. Nikdo nemůže řídit v Evropě, v USA, v Ázii vozy, které by nějak porušovaly patenty, aniž by za to byl nějak trestán. Takže máme zde ty práva duševního vlastnictví a někdo za to něco dostane, Eh, vyplacenou licenci nebo vzájemná výměna patentů. Takže systém patentů to už je více než systém řešení tohoto problému a lidé začali prostě schovávat ten software, protože to můžou dělat. Ale je to úplně nerealistické, proč se to dělá. Dělají to prostě proto, že to mohou dělat, takže to bychom měli zastavit, tuto možnost. Teď otázka, nakolik to otevří. Eh, dát to, legislátor, eh, dát to regulátor je to naprosto logická věc, to by se mělo dělat. Ale například u těch odpojovacích zařízení ty najdete jenom pouze, pokud se na ně eh, podíváte. Můžete to požadovat eh, v rámci procesu, anebo můžete žádat veřejnost, aby je hledala. Tak víc očí víc vidí, je to potom levnější a najde se toho více a musí se prodiskutovat, jakou cestou zde jít. aby by asi se potřebovali expertní skupinu, aby přinesla dobré řešení, aby zde byla ta práva ze strany průmyslu, která mají být zajištěna, ale aby také byly hájeny veřejné zájmy. Funkce dohledu Například v oblasti eh, zařízení testování automobilů selhaly, protože po desítky let viděli auta s odpojovacími zařízením a buď si toho nevšimli, takže jsou nekompetentní, anebo o tom nikomu neřekli. No a to je pak asi ještě horší. Takže nejděte, nechoďte za to lidmi, najděte jiné řešení. Dělejte to vy jako regulátoři, jako vlády, jako evropské vlády a nebo oslovte obecnou veřejnost a využijte zainteresovaná lidi. Kdybyste kód dali Greenpeace, tak se určitě ho rádi prohlédnou. Protože oni takovou funkci mají a rádi budou naplňovat. Jenom je třeba najít nějakou cestu, jak by to mohli dělat, aniž by to mělo dopady na výrobce automobilů a dodavatele. Děkuji a nyní pan Henkl. Děkuji. za vaši charakteristiku automobilového průmyslu. S níž já absolutně nesouhlasím. Vy je označujete jako dinosaury. Dinosauři, a to připomínám, zde žili na této planetě nějakých 65 milionů let a to je mnohem déle, než na planetě zatím žijí lidé. Také nejsem toho názoru, že vaše srovnání s počítačím průmyslem je správné. Já jsem celý život tam působil a jistě počítače zlevnily, ale my jako spotřebitelé platíme mnohem více, než jsme platívali Apple, Microsoftu, Deutsche Telekom. Nyní dáváme obrovské množství peněz. Takže já si myslím, že ta vaše charakteristika automobilového průmyslu, že by byl nějakým zpátečnickým nebo dinosaurím, není úplně odůvodněné. Myslím, že jste se také chystil, chytil do uh, pasti zobecňování uh, eh, problémů BMW. Vy jste dokonce to zobecnil na všechny Evropany, že Evropané eh, si zahrávají, to musím odmítnout, a zatímco USA plní pravidla. No to jsou úžasná prohlášení z vaší strany, já bych byl rád, kdyby zde opět zazněla, až budeme diskutovat o domu, dohodě TTIP v těchto dnech. Ale já mám tady jednu otázku na vás, a sice. Nemyslíte si, že by bylo dobré, kdyby se toto téma, nebo toto to, to, to sada eh, pravidel a norem zařadila do vyjednávání TTIP? No, vy jste mě citoval nesprávně. Já jsem řekl, že automobilový průmysl se bojí uh, amerických eh, legislativy a zahrává si s evropskou legislativou. Já nevím, netuším k typ. Já jsem inženýr a konzultant pro celou řadu oblastí, ale ne pro tuto oblast, takže já nevím, co v tý typu je, takže nevím, jestli má smysl tam něco přidávat nebo ne. Pan Hebrandy. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je zde celá řada písemném dotazníků ter, témat, které jsme ještě nezmínili. A já mám ještě jednu další otázku. Vy jste celkem kriticky eh, pohlížel na téma softwaru. A předtím jste pracoval pro, v BMW a jak víte, schválení typu je založené na takzvaném zlatém voze, což souvisí s eh, vozem, který bude za několik měsíců prodán spotřebitelům, ale jsou tam i určité rozdíly. Byl jste někdy zapojen nebo Zjistil jste, jaké jsou rozdíly mezi tím takzvaným zlatým vozidlem a tím finálním vozidlem, který se prodal? Ne, já jsem zodpovídal za IT strategii, IT architektury a podobné věci, ale ne, měl, měl jsem nic eh, společného s homologací a certifikací vozidel, takže k tomu nic nevím. Takže nevíte, jestli je rozdíl mezi zlatým, zlatým vozidlem a finálním produktem a jestli ty rozdíly z hlediska softwaru jsou velké. Ne, já jsem s tím neměl žádné zkušenosti. Nezažil jsem je. Jak říkal pan Borges, eh, není zde jeden typ softwaru, který by byl v modelovém typu X, tam je prostě desítky různých softwarů, některé pro napravení chyb nebo zlepšení výkonu nebo za standardizace eh, nového modelu vůči starému, snižování nákladů na údržbu. Já jsem nikdy nebyl svědkem toho, že by se nějak eh, řešilo to, že to, co bylo eh, předkládáno pro schvalování eh, typu, úmyslně se liší od toho, co je potom na silnicích. To, co se vyrábí v továrnách, se potom použije například při mm, transportu vozidel a ono se ta, ten software se často podceňuje, někdy ta kvalita není dostatečná pro okamžité použití zákazníky, takže tam se ještě odehrává eh, třeba nějaké pěti, šestihodinové stahování softwaru a teprve potom se to vozidlo předává prodejcům. Ale schvalování typu vychází z toho takzvaného zlatého vozidla a pak se tedy mnoho změní. No, my bychom takhle, eh, měli bychom přijít, eh, jít jinou cestou, než my vám tady představíme. Auto schválí se a pak už se na to nikdo nepodívá. Jak říkal také pan Borges, eh, vybírání vozů pro testování, nebo já bych prostě navrhl, aby prostě zainteresované strany na trhu, aktivistické skupiny, ekologické skupiny, nebo kdo by měl zájem a lokální regulátoři. A tím byste získali více dat kdyby se ta data zveřejnila, bylo by dovoleno je zveřejňovat a byl by proto nějaký pěkný formát, jak ta čísla dodávat a jak by byla přístupná pro lidi, tak by to mělo potom takový samospát. Lidi by to zajímalo, protože pár tisíc eur utratí za auto a tak je zajímá, co si vlastně kupují. Děkuji. Poslední otázka se týče expertízy. Máte pocit, že veřejné orgány nyní jsou odborně vybavené na to, aby se udělalo to, co by se udělat mělo, anebo musí spoléhat, řekněme, na občanskou společnost, kterou jste zmiňoval, tak tady je různá míra znalosti u různých regulátorů. Já jsem poslední 6-7 eh, měsíců s některými spolupracoval a někteří toho vědí opravdu hodně v určité evropské vládě. A pak jsou zase lidé, kteří si téměř netuší vůbec nic v oblasti technologií zase někde jinde a to je sousední země je první. Tak asi jsou proto historické důvody. Někdo má přístup na kvalitní univerzity, to je pak lepší. Jiní ten přístup nemají. Já si myslím, že není roli regulatoru být největší odborníkem na technologie, ale měli by k tomu mít přístup a měli by mít možnost vymáhat pravidla. A to je to, co je třeba na stole. Nemůžete být odborník na veškeré oblasti, které regulujeme, abych se o něco takového ani nesnažil. A když potom budete porovnávat, řekněme, výkonnost těch dodavatelů, no tak eh, potom byste našli ty, kteří nejsou tolik dobří, a nebo ty, kteří nenašli odpojovací eh, zařízení, i když každý rok nebo každé dva roky dělají testy. Děkuji, paní Konečná. Paní předsedkyně, eh, děkuji také eh, panu Langemu za jeho velmi upřímné odpovědi, které nám dal dokonce i písemně. To se tady tak často nevidí. já bych možná začala tím, eh, na co se ptal teď kolega Gerbrandy. Vy jste tady naznačil, že regulátoři nejsou tak úplně, a napsal jste to i ve své odpovědi, že nejsou kvalifikováni k tomu, aby tuto práci dělali i nadále. Já bych se v první otázce zeptala, jestli si myslíte, eh, protože jste to teď zdůvodnil nějakou odborností, jestli to nemůže být také tím, že jsou ti regulatoři nějakým způsobem zainteresováni nebo zmanipulováni v celé té věci. Asi jsou tady dva aspekty. NEDC, to je vlastně špatná legislativa, špatná regulace, protože to bylo špatné, když to vznikalo. A také je to špatné, protože to zde bylo tak dlouho. A já si myslím, že ti správní lidé v těch správných odděleních e, u regulátorů věděli, že to je zastaralé. Ale Eh, vlastně diskuse orde, už je tady 10-20 let, ale víte, jak je to v politice. Někdy je to zajímavé dlouze o něčem diskutovat, ale nenalézáte společnou cestu, jak něco udělat za rok, za dva. A to je potom těžké, když regulujete technologie. Sice jsou to dinosauři, ale jsou to dinosauři, kteří jsou naživu a někam se pohybují a každý rok eh, nebo každých pár let dají na trh nějaká vozidla. Takže nemůžete mít zde nějaké regulace, které se 20 let nějak nezlepšují a doufat, věřit, že jsou účinné. Já si myslím, že regulátoři nyní se probudili a také ten fakt, že existujete vy jako výbor EMIS, ukazuje, že se snažíte zlepšit situaci a že to vidíte jako záležitost, kterou je třeba řešit i na politické úrovni. Takže já zde mám určitou naději, a že například v té zprávě Envy budou dobrá doporučení, která zlepší tu regulatorní záležitost v Evropě a že to bude dobré. Například elektromobily, to je vlastně taková budoucnost, která teď vzniká. Musíte zde opravdu ty regulace dělat inteligentním způsobem, protože máte zde eh, některá auta, která tvrdí, že mají dojezd 160 km. A teď pod vlivem emisního skandálu výrobci říkají, no ono je to to oficiální číslo, možná v reálu je to 130 km. A když eh, je eh, ráno zima, v Německu je minus 10 stupňů, zapnete si eh, topení a možná ještě navigaci a muziku, tak dojedete nějakých 30 až 35 kilometrů a pak vám prostě dojde baterie. Takže je třeba zde mít určitou regulaci. Když prodáváte auto na dojezd 160 kilometrů, tak možná, že sedm let po používání si myslíte, že také pojede 160 A Oni si eh, nekupují auta, protože by nedůvěřovali, eh, protože ty OEM uvádějí prostě maximální hodnoty, které jsou vlastně nedosažitelné, leda, že byste ty zbývající kilometry to auto dotlačili. Odpověď a dovolte mi ještě jednu otázku. Eh, vy jste v jedné své odpovědi skvěle popsal takzvaný kruh mlčení, eh, který manipulaci s emisemi de facto umožňoval. A my tady se dneska, a nejenom dneska, ale celou dobu bavíme o tom, že k těm manipulacím docházelo zhruba 10 let, všichni o nich věděli, Možná to bylo dáno složitostí toho systému, který jsme zcela zbytečně složitě vytvářeli, ale přesto mě na tom tak trošku překvapuje, že se prostě neobjevil žádný whistleblower mezi lidmi, kteří byli z toho kruhu vyhození, protože bez pochyby docházelo k obměnám v těch lidí, eh, jak vy to vnímáte? Vy jste říkal, že to nemůže být o těch zaměstnancích, že se občas cítí postižitelní ve chvíli, když jsou vyhozeni, ale přesto je velmi zvláštní to desetileté mlčení i z kruhu těch zaměstnanců. Ano, mlčeli deset let, protože ta, eh, například Mitsubishi, tam se prý podváděl dokonce 30 let s testováním emisí a s e, ratingem spotřeby paliva, benzínu. A jak jsem uvedl na úvod, musíte vytvořit takové prostředí, že se ti lidé budou cítit bezpečně, když něco nahlásí. Protože když jsou v organizaci, kde jsou desítky tisíc nebo sto tisíc lidí a ví se, že se podvádí a vy na to poukážete, no tak všichni prstem ukážou na vás. Takže je třeba zajistit, aby ti lidé měli budoucnost. Možná ji nebudou mít potom ve výbore automobilů nebo u toho dodavatele, pro kterého pracují, ale potřebují mít takovou budoucnost, že budou mít právní ochranu a možná obdrží nějakou kompenzaci za tu ztrátu, která u nich dojde. Já si myslím, že to není specifická problematika emisí z automobilu, ale když máte whistleblowera u jakéhokoliv třeba ekologického tématu, a zjistí se, že to bylo pravda, tak dostane určitou kompenzaci za ztrátu příjmů a možná dostane navíc nějaký eh, bonus. Ale já myslím, že kdyby to takto fungovalo, takže by se poukazovala na věci častěji. Ale tady je to, že lidé musí prostě v podstatě Eh, to zkoušet řešit ve své vlastní firmě, eskalovat to a když to nefunguje, tak musíte mít nějakou bezpečnou veřejnou cestu pro ten whistleblowing, která tu není. Ano, děkuji, paní Reda. Děkuji, pane Lange. Já si velice cením, eh, co jste říkal o tom, jak zlepšit systém, eh, jak tedy mm, je tady ta problematika příslušných orgánů, to nechme stranou, ale Eh, jestli jsem dobře eh, rozuměla eh, to, co jste říkal na tom na kongresu, Chaos Communication Congress, ty, o těch třech jednotlivých úrovních, tam je ten nový evropský driving cycle a následně ten, ten, to rozpětí a pokud se o to odchýlíte, tak eh, mm, ta kontrola těch emisí není tak eh, efektivní. Je to tak eh, víceméně správně. Ano, je to... Felix to objevil v autě, které on sám vlastnil. Ten koridor je naprogramovaný v řídící jednotkou Volkswagenu a ukazuje to vlastně je tou dobu a pokud zůstanete v tom, v tom koridoru, eh, tak eh, to zůstane v tom čistém módu a pokud překročíte, tak eh, to, se to přepne do toho druhého módu. Děkuji. Samozřejmě, že pak se může argumentovat tím, že je to ochrana motoru, je to správního hlediska odargumentovatelné. argumentovatelné ne, eh, tam i regulator, regulator ve Spojených státech na to eh, poukázal, odkázal na americkou legislativu. Eh, to není něco, co by chránilo motor, pouze to, je to podvodný, podvodné zařízení. Bylo by možné, aby softwarový developer toto zakomponoval do toho, do toho softwaru aniž by o tom věděl výrobce řídící jednotky nebo výrobce toho vozidla. To možné není. Eh, Bosch eh, by musel spustit eh, tyto spouštěcí funkce, to může ale provést pouze Volkswagen. Máte softwarový proces a pak je ta konfigurace. Bosch udělá software a konfiguraci nastaví Volkswagen funkce nastaví Bosch a nakonfiguruje to eh, Volkswagen. A eh, oni by eh, v podstatě mohli odstranit ty jednotlivé úrovně, i když ten software by tam zůstával, ale jinak to možné není. A máte takovéto důkazy o dalších odpojovacích zařízeních i v jiných vozidlech nebo v jiných modelech? Felix pracoval eh, se skupinou novinářů kolem NDR Der Spiegel a eh, zveřejnili i zařízení eh, v Oplech. Pak je tady ta problematika těch teplotních oken, tam je také velký potenciál pro různá Eh, manipulativní eh, zařízení. Eh, v evropské legislativě máte standardní použití, kdy to vozidlo musí být zahřáto na určitou teplotu, musí být nad 17 stupňů Celzia, což v Německu není vždy, ve Skandinávii téměř nikdy, takže to nedává žádný smysl. Tady na severní polokouli jsou opravdu Eh, podmínky, které se velice mm, tomu vzdalují. Mohlo by to být eh, zákonné v případě, že by to naplňovalo regulaci, eh, naplňovalo předpisy, ale je tady i ten smysl toho zákona, který je porušován. Ještě rychlá poslední otázka. Vzhledem k tomu, že národní orgány schválili? tato vozidla eh, s tímto zařízením a musí vymáhat dodržování evropských předpisů za standardních podmínek. Myslíte si, že dělají dobře svoji práci, pokud je o to vymáhání těch podmínek? Já jsem si přečetl eh, zprávu, přijde mi to jako vtip pouze, omlouvám se. Bylo to napsáno eh, se záměrem očistit Bosch, nebo e, v podstatě celý evropský automobilový průmysl, nebo možná jenom jeho část. E, byli tam přizváni i někteří e, italští výrobci, tam šlo o to KBA, takže tam se projevilo, že prvních 20 minut to funguje, to vozidlo jede čistě a potom se to opět přepne. A podle Eh, těch údajů, eh, které já mám, eh, je, že toto prostě není možné. Pokud si přečtete zprávu z úhlu pohledu inženýra, já si myslím, že to je naprosto nepřípustné. Ta měření prokazují nadměrné emise a když se dotázali výrobce, tak on řekl, asi jste to špatně měřili. Eh, a tím pádem ta, to číslo bylo vyškodnuto, protože výrobce řekl, asi jste to špatně změřili. Děkuji. Mnohokrát děkuji za vaše odpovědi. Co se mě týče, já musím říci, že je velice dobře, že vy, jakož i další eh, během dnešního dne, eh, tady odkazujete i na italské vozy. Eh, které také upravují, upravují ten software tak, aby v průběhu toho testovacího cyklu byl odpojen. Eh, rovněž jsme se obraceli na italské orgány eh, s dotazem, zda probíhá nějaké šetření, zda to mohou zveřejnit, ale zřejmě tam panuje omerta. A eh, opět se vracím k těm faktorům a táží se i vás, vzhledem k tomu, že existují te- te- stávající technologie a e, že e, výrobci již od roku 2007 věděli, že bude třeba e, splňovat určité prahové hodnoty od roku 2014 a 2015 a pro veškerou automobilovou produkci, vzhledem k tomu, že všichni automobiloví výrobci dostávali financování, dotace na to, aby zavedli tyto technologie, tak aby došlo k poklesu Eh, emisí eh, oxidů dusíku. Dostali celou řadu eh, podpor z kapes daňových poplatníků, tak já si kladu otázku, zda tedy ten ústupek, pokud jde o nastavené limity, zda to nebylo příliš vstřícné nebo dokonce nevhodné. Ve finále to totiž vypadá, že se Eh, jedná o opatření tak, aby výrobci nemuseli stahovat z trhu celou řadu vozidel, která by eh, ty nové předpisy eh, nesplňovala protože by byla v rozporu s tím schváleným postupem, s, s tou schválenou legislativou. Ta, ta vozidla to nesplňují, takže by bylo třeba je stáhnout z trhu. O tom se dlouho diskutovalo a e, je to takový e, otevřený přístup, e, kdy řekneme, budem, ta regulace půjde tímto směrem v následujících deseti letech. Já bych toto neměnil. Musí to být důvěryhodné, jako regulátor musíte mít důvěru a pokud jste se vydal touto cestou, tak je třeba se toho držet. A otázka je, co přijde potom. Asi by nebylo fér, kdybychom kdyby ti individuální vlastníci eh, vozidla platili za to, že eh, výrobce podváděl. Já bych nechtěl stahovat eh, ta vozidla z provozu. Hovořilo se tady o retrofittingu. O, mm, to je velice těžké zpětně upravovat ta vozidla. Ta vozidla, která se nyní prodávají, Eh, tak budou jezdit 10 eh, let, už možná ne 15-20, eh, je tam celá řada elektroniky a v určitý okamžik již finančně neúnosné to dále provozovat. Takže já si myslím, že ten problém s, tou stávaj, s tím stávajícím vozovým parkem se postupně vyřeší sám. Jde o to, abychom měli nyní k dispozici lepší regulaci, lepší předpisy, a rychle eh, po, eh, po té, co vstoupí v platnost RDE, takže 2017 je eh, nějaký milník, ale v roce 2017 musíte mít již nějaký plán, jakým způsobem budeme dále měnit ten systém jakým způsobem budete měřit, jakým způsobem hodnotit, jakým způsobem vykazovat, jak hodnotit statistické chyby a e, následně tímto ten systém můžete prověřit. E, samozřejmě ta stávající myšlenka je to lepší než to, co máme nyní. E, je třeba mít něco, co reguluje tu individuální mobilitu. A lidé neinvestují do minulosti, investují do budoucnosti, do elektrických vozů a tak dále. Děkuji, paní. Teď se dostáváme k druhému kolu. Grafín Fontu Nutrons. Děkuji. Eh, chtěla jsem se vrátit k těm elektromobilům, eh, protože vy jste říkal, že z hlediska inženýra ty elektromobily nejsou zas tak dobré. Uvedl jste některé důvody, proč to není až tak vhodné řešení, ale z politického hlediska jsou. To je pro nás eh, tady důležité téma. 160, 175 eh, kilometrů na jednu baterii. Eh, samozřejmě ten vývoj tam jde velice rychle, ale pak je třeba říci, jaká je alternativa. Máme znečiš, znečišťování Eh, například i vody, eh, pokud, eh, co se týče odpadů, především z těch akumulátorů. Zase, tady musí být předpisy, které zajistí recyklování a recyklování za nějakých odpovídajících standardů a ne tedy akumulátory, které budou někde v Africe nebo se budou někde na černo pálit. nemůže to být varianta, musí být nastaven eh, mechanismus, jak recyklovat, jak eh, likvidovat ta vozidla. Eh, nikdo. Pokud by tady bylo nějaké veřejné povědomí o tom, tak nikdo nebude vozit ty baterie do Ameriky na, na spálení, někde na černých skládkách. Je to něco mezi těmi příslušnými orgány, mezi hospodářskými subjekty. Musíte nastavit nějaký systém. Správný systém je, aby to bylo veřejně transparentní. Je to něco, eh, co musí, všichni o to musí vědět, ne, nesmíte tam nic skrývat. Leon, uh, eh, Leonové baterie uh, se nerecyklují moc dobře. Uh, stojí to uh, samozřejmě hodně peněz, je to jeden z faktorů, musí to být součástí ceny toho vozidla, ale eh, za určitých podmínek se to recyklovat dá. Takže tím pádem ty elektromobily zase tak špatné nejsou. Eh, ten nevýhoda technická je, že se vozí 200 eh, kg akumulátoru do spalovacího eh, motoru si prostě eh, natankujete rychle a eh, můžete jet, zatímco elektromobil, ten budete dobíjet několik hodin a teprve poté můžete pokračovat v cestě. Takže to je takový technický nedostatek. Samozřejmě s průběhem času se to bude srovnávat a lidé tomu musí začít věřit. Eh, lidé jedou do práce 20 eh, kilometrů tam a zpátky, eh, takže oni mohou používat elektromobil, ale musí věřit, že s tím mohou jet i na víkend. A uh, oni to v tuto chvíli nevědí, protože ta čísla nejsou správná. Oni nevědí, kolik na tu baterii skutečně ujedou. No, prosím. Dank. Pan Ertuk, děkuji vám, pane Laně, za zajímavé informace. Chci se ještě vrátit k procesu vývoje softwaru. Vy tady také hovoříte o dokumentaci softwaru, ale nikdy nevíme, kde je tato dokumentace uložena a kolik kopií existuje a kdo má k těmto kopiím a vůbec k dokumentaci přístup. Existuje samozřejmě dokumentace softwaru u výrobce, například u Bosche. A to není více méně e, přístupné pro zákazníka jako VV, protože to by považoval Bož za ochranu obchodního tajemství. A potom je verze, kterou zákazník dostane a ta je doprovázena také dokumentací a seznamem změn. A pak to, co je pro nás zajímavé z hlediska regulace, tedy regulace, která byla porušována výrobci dieselových aut, to jsou změny, které byly schválně udělány. Nestane se, že by odpojovací zařízení nám spadlo z nebe. K tomu patří také zvážit, jak to všechno bude fungovat. A také Felix ukázal, že celá věc byla také udržována. Dokonce se to zlepšovalo, protože původně to také vykazovalo chyby a to znamená, že o to se pečovalo jako o softwarový produkt. A tato dokumentace je OIM a přístup mají všichni eh, oprávnění pracovníci v rámci vývoje a také došlo k zadržení některého softwaru ze strany francouzské a německé z justice. Možná, že také v Itálii k tomu někdy dojde pravděpodobně si vzali tyto systémy a nebo si obstarali kopie. A potom můžou doložit, kdo co změnil, kdo zadal k tomu úkol, kdo to podepsal a tak dále. To se dá dobře prokázat. Ale jak jsem úvodem řekl, tak e, to je jenom poloviční vítězství. Je důležité, aby finanční pobídky, incentivy nebyly tak silné eh, ve vrcholném managementu. Ti lidé podvádějí proto, protože ze strany eh, managementu se vyvíjí tlak na tyto pracovníky a oni musí zaplatit své účty. Vy to, co jste nyní popsal, nemělo by se tím zabývat také společné výzkumné centrum, tedy JRC. Já se v evropských institucích až tolik nevyznám, abych vám mohl dobře odpovědět. Myslím si, že by bylo dobré, abyste se o budoucí formě regulace, z, regulace za, eh, zabývali s experty. Zdali by to dělalo Joint Research Center, tak tady o tom se musíte rozhodnout sami. Tady já nedokážu doporučit, kdo by byl ten nejlepší subjekt. Pan Šulce, děkuji vám, pane Lange, za vaše informace. Já mám několik otázek vy jste eh, také hovořil o zprávě Dobrinta KBR. Vy jste něco takového řekl, že jste se smál nebo jste byl velice překvapen. Můžete nás s tímto seznámit? to není otázka, kterou byste musel nyní zodpovědět, ale můžete nám písemně sdělit, jaké body pro vás byly zajímavé. Pro nás by to bylo také zajímavé. Myslím si, že tento problém. Já nechci tady otvírat nějakou konkurenci mezi experty. Jsou dvě věci, které nejsou v pořádku. Za prvé, tento proces se nevedl na veřejnosti. Provedly se testy, jejich výsledky byly prodiskusovány z výsledky, z výrobci a potom část výsledků byla zveřejněna, report, ale potom ty další výsledky a zápisy již nebyly pro veřejnost přístupné. Takže to má takovou jistou pachuť. A ta druhá věc je ta, když najdete u testu chyby, tak testujete znova. Dobrá inženýrská praxe je, že se měří třikrát. A když máte třikrát stejné výsledky, pak je to dobrá hodnota a když tomu tak není, tak to zdůvodníte. A k tomu již nedošlo. To mu nedošlo, kvůli časovému tlaku oni museli protestovat hodně aut, ale to není vysvětlení pro to, abyste si nechali podepsat OIM, že jste to nesprávně e, naměřili, anebo že došlo k regeneraci. A, ale regenerace částic to je zvláštní věc. Ale to se za píše do zápisu o eh, údajích on board takže potom můžeme jasně dát odpověď na to, zdali se, eh, zdali se to odehrálo. To potom ten inženýr zjistí sám. Ale nyní jste mi dal dlouhou odpověď ale já mám ještě jednu otázku. Vy jste tady v Evropském parlamentu a v tomto výboru to, co se tady řekne, to jde také nevenek. A jestliže tady řeknete něco o této zprávě a tuto zprávu spochybňujete, tak přesto vás žádám, abyste se k tomu vyjádřil písemně a nám detailně vysvětlil, které aspekty či body pro vás byly, tak říkajíc, směšné, takže jste se vyjádřil tak, jak jste se vyjádřil. A já, e, můžete mi na to odpovědět? Ano, můžete mi to zadat jako úkol. Já jsem poradce, mě si můžete najmout, ale já, mě se nechce se dostat do jakýchsi závod eh, EU expertů. Eh, do Dobrint komise to, která měla za úkol vytvořit určitou informační bázi a tady se udělala a zpracovala určitá data, která byla dobrá, ale při hodnocení se eventuálně postupovalo tak, že to neodpovídá inženýrské praxi. Jestliže o to chcete se mnou diskutovat, pak ano, ale ne napíšu k tomu žádnou zprávu. Takže říká, že ho můžeme zaukolovat, to znamená za peníze. Já vám také napíšu poloviční stránku odpovědi, o čemu jsem se smál. Ale správná metoda by byla eh, podívat se z evropského hlediska na to, co se odehrává na, eh, na národní úrovni. Segoen Royal se postavil objevila eh, jedno, eh, den po prohledání francouzských továren, řekla, že žádné odpojovací zařízení nemají. A tady pan Dobrindt hovořil o whitewash a potom přišel Felix, který řekl, že je tam určité teplotní okénko, kdy lidé kdy auta čistí emise mezi 17 a 30 stupni, ale vlastně eh, se to měří vždy mezi 20 až 30 stupni. Jestliže toto nenajdete, když měříte jako Kraftová Bundesamt, tak možná, že jste nedostal to správné zadání. Ano, takže to byl dvojnásobný čas, který jste vyčerpal Kapal a nyní pan Zorino. Děkuji, děkuji. Budu hovořit francouzsky, pane Lagene. Na eh, já bych Děkuji, abych vám chtěl eh, poděkovat eh, za vše, co jste odvedl ve snaze odhalit ty praktiky v automobilovém průmyslu. Rovněž děkuji za výborné odpovědi na naše otázky. Vy jste říkal, že jste inženýr a že jste především eh, specialista na strategii. Pokud bychom se na vás obrátili jako na specialistu na strategii eh, se žádostí o radu, například pokud by se firma rozhodla budou eh, investovat do budoucna, doporučoval byste investovat do zlepšení výkonnosti dýzlu nebo do elektromobilu? Well, I, I can't, as a, as a... Já bych asi do, do toho nikdy neinvestoval, nebo nedával doporučení investovat. Tak. Eh, já jsem eh, zvyklý na BMB, pracoval jsem tam, znám ty eh, lidi, kteří tam pracují. A vždy, vždy když jsem je měl eh, tyto vozy a eh, neznamená to, že ty ostatní nemohou být eh, dobré firmy. Mm, automobilový průmysl nejde tak rychle. Já jsem je nazval dinosaury, bylo to trochu provokativní. Inovace to jsou lidé jako Tesla nebo Uber. Ti vytváří tlak. Ty dýzlové motory budou nadále Eh, existovat, budou to nadále eh, alternativou, eh, ale firmy musí znovu obnovit důvěru v tyto motory, musí znovu přesvědčit, že se jedná o správnou volbu. A mm, to je to riziko. A vy se ptáte, že pokud jedete dýzlem tak nejezdíte čistým autem. Omlouvám se, já eh, využiju ještě ten eh, čas. Vy jste hovořil eh, o tom, že byla celá řada důvodů, která vedla lidi, aby to neoznámili, aby se nevyjadřovali k tomu, co všichni věděli, k tomu veřejnému tajemství. Takže pokud eh, byste měl možnost nastavit nová pravidla, eh, co byste, eh, jakým směrem byste se vydal? Chránit ty osoby, které poukazují na tuto praxi, nebo snižoval emise? Já myslím, že to není jedno nebo druhé. Musíme snižovat emise, řídit emise to je něco, co musíme eh, dělat jako společnost a vy jako naši eh, zástupci. Ale pokud chcete být informováni lidmi, kteří jsou uvnitř nějaké eh, organizace, informováni o nedodržování zákonu, o porušování, tak je potřeba je chránit. A my víme, že tomu tak nebylo. Celá řada, pár lidí, Edward Snowden, Eh, skutečně eh, posunuli dál tu společnost. Ale těch eh, lidí nebylo mnoho. Já bych chtěl jenom říci, že toto je velice důležitá věc a to bych byl rád, kdyby toto zaznělo v naší zprávě. Eh, všichni lidé, kteří eh, jsou ještě na seznamu, již měli možnost eh, se vyjádřit, takže prosím teď jenom velice stručně rychlé otázky, rychlé odpovědi. Paluči, ano, děkuji jen velice stručně, abych se vrátil k otázce, o které jste hovořil s kolegyní Evy, zpráva o schodě. Já bych chtěl, abyste i nyní odpověděl velice jasně Eh, položím tedy jasnou otázku. Pokud jde o eh, ty hodnoty 1,5 v roce 2021, takže těm dinosaurům jsme nastavili eh, takové hodnoty, aby se z nich stali zajíci. A otázka je, zda je to něco, čeho budou schopni dosáhnout či nikoli. Já si myslím, jak jsem říkal, ty RDE a ty faktory eh, konformity, to, jsou, eh, to je dobrý příklad regulace, protože je tam model tedy nějakého přechodného období eh, s tím, že ty emise jsou relevantní pouze v případě, že to probíhá ve skutečných podmínkách. A vy jste to udělali otevřeně. Toto je správný přístup. Ale rovněž víme, že to nebude dostatečné takže nyní eh, chcete, aby, eh, aby eh, byla i nějaké nařízení, tak aby se zabránilo tomu, že se bude podvádět do budoucna, aby ti lidé nemohli podvádět. Musíme nastavit nějaký strop a pokud ten strop bude překročen, tak bude překročen. Pan von já myslím, že už eh, moc dotazů nezůstane po tom zajímavém zasrání. Blížíme se ke konci, pokusím se tedy stručně. Eh, tím, že jste poradce, tak bych to ráda využila. Podívám se do budoucna. Eh, co vidíte jako hlavní oblasti, na které bychom se měli zaměřit. Eh, hovořilo se o té ochraně whistleblowerů, eh, aby mm, se cítili bezpečí. Nevím, jak toto dosáhnout, pokud je o to podvádění, o tom se hodně hovořilo, Eh, podporovaly se diesel, motory formou eh, daňových úlev eh, a tak dále. Legislativně jsme dízlové motory podporovali a nyní bychom to měli opustit. Možná, že je to i tak trochu podvod v této oblasti. Já nevím, možná byste mohl zmínit jedna, jednou, dvě, tři oblasti, na které bychom se možná mohli zaměřit, tak abychom se vyhnuli eh, budoucím eh, skandálům, abychom nešli stejným směrem a abychom eh, se nepotýkali s takovými skandály jako v nedávné době. Ještě jednou, já bych tedy jedna věc jsou ty emise, které musí být na nějaké přijatelné úrovni a je eh, třeba dosáhnout toho, aby veřejnost eh, měla o tom přehled, aby výsledky měření byly veřejné, aby to bylo ovlivnitelné, aby na základě toho mohli přijmout rozhodnutí. Já bych se moc neobával té otázky, eh, zda diesel ano či ne. Já si myslím, že do budoucna to budou elektromobily, za pět, deset eh, let to bude, získá velký rozsah a znamená to, eh, regulujeme tedy eh, benzínové motory, dýzlové motory, elektromotory, ale musí to být jeden jediný přístup. Když to bude vodíkový motor, zase to musí být stejná regulace, musí tam to odpovídat stejným kritériím. Pan Šuce. Takže jim zu lang war, kurz. Tak já budu stručný. Mě by zajímalo, jestli by bylo možné nám říci nebo odhadnout, kolik stojí takové vyvinutí odpojovacího zařízení. Vy jste říkal, že to je docela náročné a nákladné a že také existovaly aktualizace, to znamená, že se na nich dále mm, pracovalo a dá se udělat nějaký kvalifikovaný odhad, kolik takový vývoj takového softwaru stojí? Já vám to pak vysvětlím, proč se ptám. No, protože my jsme vlastně ten software sumárně neviděli, tak to nejsem schopen odhadnout, ale bylo by to možné udělat jsou eh, takové statistiky, kolik stojí jedna eh, řádka kódu a kolik stojí takzvaný eh, funkční bod. Takže kdybychom pak viděli ten software jako takový, tak by se to podle toho dalo spočítat, kolik to tak stojí. Myslím, že v reálu, protože asi se předem nedá, neschválilo nějaká zakázka na podvod, ale asi se to někam mm, zabalilo do dalších zakázek, ale to asi státní zastupitelství Braunschweigu, které je zde přís, většině příslušné, vyšetří. Ano, právě. Já jsem inženýr, který pracoval v subdodavatelském eh, řetězci a vím, že každý šroubeček jste si museli nechat schválit vyšší hierarchii. Takže ono to muselo stát nějak, několik tisíc eur, když na tom pracuje více lidí a někdo to asi musel schválit a to je právě ta otázka na, za kterou bychom měli jít, až kam a na jakou hierarchickou úroveň to bylo známo. Eh, v jedné věci bych vám odporoval. Nemyslím si, že je možné Protože třeba takový tlak, člověk má strach, že přijde o práci, že by se něco takového utajilo, když na tom pracuje mnoho lidí a možná třeba změní zaměstnavatele nebo tak, tak nebo někdy potajnu na nějakých internetových četech o tom diskutují. Já si myslím, že není možné něco takové po několik let plně utajovat. Co my obecně víme je, že Volkswagen uvedl, že Uh, úroveň pod představenstvem, cituji z jejich dokumentů, které jsou veřejné. Takže ty byly zapojeni a víme, že jeden předseda představenstva odstoupil a že teda odstoupila byly také různá jiní členové představenstva, takže můžeme se domnívat, že buď věděli, anebo měli vědět a e, proto ta jejich pozice nebyla udržitelná. Můj osobní názor, ale to je čistě osobní názor, je to, že to není něco, co by se nějak explicitně utajovalo v rámci organizace. To je něco, co prostě organizace rozhodla a pak to prostě lidé udělají. A ono se také nedá snadno určit, jestli to je nebo není legální. Na tom softwaru ne- není napsáno, a tady je ta funkce, která není legální. My hovoříme o takové šedé zóně užívání a myslím si, že celá řada lidí, kteří nyní mají implementovaná odpojovací zařízení, teď ve smyslu americké legislativy, to nedělali s vědomím, že to je něco špatného, čeho se dopouštějí. Ale vlastně to přehostění toho testu e, učinil ještě o jeden stupínek více a to možná bylo příliš mnoho. Děkuji, paní Bonfa. Děkuji. Eh, pokud ta vaše odpověď bude, by měla být příliš dlouhá, tak eh, případně můžete odpovědět i písemně. Vy jste v rámci toho reverse engineeringu přešel od Volkswagenu k Boši, ale Eh, ta problematika homologace je jak pro výrobce automobilů, tak i pro eh, vývoje eh, softwaru. Myslíte si, můžete uvést nějaké příklady mm, těch vývojářů softwaru, které, používají nekalé praktiky? A nebo pokud máte aspoň podezření? Já myslím, že tady jsou dvě oblasti, za prvé, že eh, když víme, že eh, došlo eh, k obcházení tedy zákonů, máme americkou legislativu a Volkswagenu s tím, že tam je to přesvědčení, že porušil ty předpisy. Zatím tomu tak není podle mne v Evropě. Já jsem na to poukázal již v úvodu. Ehm, myslím, že eh, slyšení eh, proběhlo slyšení v britském parlamentu a oni popřeli, že by eh, z toho evropského úhlu pohledu podváděli. Takže to je jedna věc. Je tady legislativní aspekt říci ano, došlo k podvodu. Pak vidíme, že je celá řada různých podvodů, ať už je toto teplotní okno, časové nastavení a zdá se, že to eh, zasáhlo evropský i azijský průmysl. A oni nejsou těmi, eh, kdo eh, podváděli v tom smyslu, že by firma řekla, ano, my jsme podváděli. Tady oddělujeme tedy ty právní dopady. Ale Jinak eh, vám by mělo být jedno eh, z hlediska předpisů, eh, jak podvádějí, ale měli byste usilovat o to, aby nemohli takto postupovat. Aby prostě nebyla možnost to obcházet a, a když máte v písemné podobně, že tam nebudou detekce měření, uvidíte, musíte napsat, Musíte nechat napsat. My jsme eh, ne, neobjevili žádné jiné měření, které by tam probíhalo. A eh, potom eh, budete mít jistotu, jaký typ emisí nebo jaký typ výsledku máte. Musíte Eh, mít jednu úrovně, když je to příliš detailní, eh, když ta regulatorní práce je příliš detailní, je třeba jít o úroveň výše a říci si, jakým způsobem by bylo možné to zjednodušit, aby to bylo efektivní. To je jediný možný přístup. No, nyní paní Reda. Na závěr poslední otázka. Pane Lange, ve vyšetřovacím výboru samozřejmě musíme vyšetřovat a analyzovat, co se stalo. Vy jste na naše písemné otázky odpověděl velmi přesně. Až na jednu otázku ty jste úplně vypustil. A já ji zde položím ještě jednou a to je pod otázka bodu 6. Kdy a kým jste se poprvé dozvěděl o možném využívání odpojovacího zařízení u evropského nebo jiného výrobce? Poprvé jsem se o tom dozvěděl z tisku, když VW přiznal, že má takové to odpojovací zařízení. Já jsem to řekl i na úvod, to pro mě pak byla motivace, když jsem viděl ten komentář ze strany managementu, no to víte, to bylo pár inženýrů tam někde dole, kteří nás podfoukli. Tak jsem si říkal, no to přece nemohou tak to říct, to jim to neprojde. A naštěstí jim to také neprošlo. Ale řekli to tak. Pokud vím, tak v případě Felixe to bylo podobné, že o tom předtím nevěděli, jsme se dozvěděli z tisku. Takže ve vaší vlastní činnosti to nebylo tak, že by o tom věděli všichni. Ne, u mě ne. Já jsem eh, pracoval v oddělení IT, takže tam ti, kdo se zabývali počítači, servery, databázemi. A co se týče procesní, já jsem pracoval pro procesní řetězec v oblasti elektrik, ty zařízení elektroniky, také například motorové závody Steyr a podobně, takže také směrem k dýzlovým záležitostem, ale u BMW nebylo známo, že by u BMW nebo u jiného AMS se takto podváděl. Ještě jednu otázku. Vy jste intenzivně poukazoval na to, že potřebujeme účinnou ochranu whistleblowerů. Parlament to také požadoval, ale to se prostě neudělá ze dne na den ale na, zahájili jsme tzv. call for evidence v rámci tohoto vyšetřovacího výboru. Máte nějaká doporučení, jak přimět lidi z odvětví k tomu, aby nám poskytli informace pro náš vyšetřovací výbor? Ano, eh, tisk se o to také pokusil a vůbec to nefungovalo. Jen se podívejte co se nakonec objevuje v médiích, ve zprávách. To jsou pak takové minimalistické útržky informací, kdy někdo někde dostal nějaký dopis nebo kousek papíru a to potom týdny a týdny vytěžuje, protože nic jiného nemá. A proto, když se Felix podívá na nějaký software, tak se na něj hned vrhnou novináři, protože konečně mají zase o čem psát. A teď například tedy v eh, USA v eh, se tam ještě jednou poskytlo prodloužení termínu u toho sporného řízení, takže i na UFOV je to zatím také ještě vlastně podléhá dohodě o utajení, takže všichni čekáme na informace. A i naopak, vlastně i novináři, kteří mají spoustu možností, těm se nepodaří někoho motivovat, kdo by patřil k tomu centrálnímu týmu a něco vyzradil. Nevím, jestli ti lidé čekají, že napíšou nějaké exkluzivní knihy, nebo jestli to společenství těch, kdo vědí, jsou natolik homogenní, že z něho někdo nechce vystoupit na veřejnost, nevím, novinářům se to nepovedlo a řekl bych, že se to tím pádem nepovede ani Evropskému parlamentu, protože je snaží eh, informovat eh, tisk a novinář potom může zvážit, jak eh, to zveřejní, aniž by to dopadlo na toho, kdo mu informaci poskytl, než když toto učiní vyšetřovací výbor. Takže ten způsob informování a vyšetření by mohl fungovat spíše, když pozvete lidi z těch příslušních firm, a zeptáte se jich, tak jako to například učinil eh, anglický vyšetřovací výbor a ten výsledek byl velice zajímavý a ty eh, zápisy jsou veřejné a stojí za to si je přečíst. Děkuji vám, pane Lange. Tím uzavíráme velice zajímavý den, který jsme zahájili v 9 hodin ráno, teď už je 18 hodin 23 minut. Měli jsme celou řadu zajímavých diskusí, mimo jiné s vámi. Děkuji za eh, vaše zajímavé příspěvky a velice podnětné příspěvky. Také děkuji za to, že jste zmínil roli Evropského parlamentu, protože samozřejmě my hledíme směrem ke komise členským státům, ale i my hrajeme důležitou roli, zvláště co se týče eh, budoucí legislativy i vymáhání té stávající. Děkuji vám, je možné, že ještě obdržíte nějaké otázky. A děkujeme vám všem, že jste s námi zůstali až eh, do konce. Já vím, že ve čtvrtek je to vždy náročné. Já také poběžím na vlak, ale ten jede pouze do Antwerp jsou lidé, kteří jedou ještě do jiných zemí Evropské unie, takže vám velice děkuji. A vážení kolegové, příští zasedání bude 20. a 1. června, potom 27. června a 4. července a pak ještě také se sejdeme v červenci, takže ještě nemáme letní prázdniny, ještě nás čeká spousta práce, ale já vám děkuji a těším se na viděnou někdy příště.